Okay, good morning, everybody. And I see also visitors from the Belgian army. Good morning. Vítám tady také návštěvníky z belgické armády. Právě jsme se dozvěděli, že máte problémy v tom smyslu, že máte větší skupinu, než kolik je vás tady. Možná, že bychom mohli to nějak potom uspořádat, protože je tady hodně míst. Možná bychom mohli eh, trošku změnit eh, pravidla, kde se může sedět. A dnes eh, po dru- eh, asi vás bude zajímat druhý dnešní bod používání bezpilotních letadel, takže požádáme naše služby, aby nám s tím pomohly, protože máme tady prázdná sedadla a lidi, kteří by měli zájem na tom si poslechnout, co se tady bude eh, dít. Dostáváme se tedy k prvnímu bodu, eh, což je výměna názorů s, eh, ohledně doporučení Evropského parlamentu vůči raně. Týká se to guidelineů Evropské unie, podpora ochrana svobody náboženského vyzvání, vyznání. Je to tedy doporučení radě a včera, jak jsem pochopila, byl tento dokument rozdán. Všechno eh, se tady dělalo ve velkém spěchu. A musím vám připomenout, že problém spočívá i v tom, že zatím, že tedy eh, tato doporučení nebyla dokončena v prosinci, jak se původně plánovalo, takže teď jsme nevěděli, jestli máme udělat úplnou zprávu nebo ne. Teď se plánuje, že by to mělo být již brzy připraveno a snad už by se ta doporučení mohla předložit buď v květnu nebo v červnu na plenárním zasedání. Ovšem pořád to ještě úplně přesně nevíme. Abychom my do toho mohli vstoupit, rozhodli jsme se, že to bude doporučení, což také schválilo rozšířené byro AFETu ale je to trošku taková nešikovná situace, že eh, to musíme řešit pod takovýmto časovým tlakem. Máme tady zpravodajku paní Andrkejne ze skupiny EPP jako zpravodajku a také eh, paní zpravodajka nás prosila o naléhavý postup. Čili já jsem eh, o tom hovořila na rozšířeném předsednictvu AFETu. A eh, my jsme samozřejmě dostali odpověď, že je to vysoce nepravděpodobné. Zkoušíme to, ale je to velmi nepravděpodobné. A já se možná mílím, ale myslím si, že pokud to nemohlo být hotové Ehm, při prosinci, tak snad to bude tedy ten červen, ale to nevíme přesně. A také na předchozím zasedání in camera, eh, bylo to 18. 19. března a tam byl předložen návrh těchto guidelines, těchto eh, hlavních směrů. A my jsme také předložili jejich tento návrh všem členům našeho podvýboru a dostali jsme od nich už zpětnou reakci. To jsme dali dohromady a poslali jsme na vnější službu dopis, aby pro jejich informaci, aby věděli, o čem jednáme. And I think, uh, it... A já si myslím, že je dobré, že teď máme už eh, to oficiálně zařazeno na eh, náš program, protože v práci našeho podvýboru se pravidelně eh, vyjadřujeme k právu na svobodu náboženské víry. A proto je velice dobré, abychom přispěli k obsahu tohoto dokumentu. Dobře, Paní Adrejkene, snad byste mohla tedy začít. Já vám, paní předsedkyně, děkuji loni eh, Evropská vnější služba začala vypracovávat eh, tento text o na podporu eh, ochrany náboženského vyznání. Jedná se velice důležitou záležitost a chci vám jenom připomenout kolegům, že poprvé takový dokument byla výroční zpráva v roce 2009 o, Evrop- o lidských právech, právech a pak se to zopakovalo v další výroční zprávě Evropského parlamentu. Rada eh, se jasně zavázala, že Evropská hlavní směr směry týkající se této podpory budou přijaty v rámci akčního plánu a strategického rámce ohledně eh, lidských práv a demokracie. Bylo to přijato v červnu 2012 radou. Nakonec eh, už jsou tedy, mm, už je tento návrh téměř hotov. A teď je nejvíce na ta, nejvíce na čase, aby Evropský parlament k tomu předložil svá doporučení. Hlavní představa v souvislosti s těmito doporučeními je, že chceme upozornit radu komisí komisi a e, vnější službu, e, a službu, vnější, e, vnější službu na potřebu podpory eh, svobody náboženského vyznání. Je to třeba vyjasnit, podporovat, zmiňovat a je třeba také, aby se vyjádřil ten Evropský parlament na podporu některých těchto guidelineů které jsou citlivější. Struktura našich eh, doporučení, které navrhujeme, vychází ze struktury tohoto, eh, na, tohoto návrhu. Jsou to tedy jednotlivé části, které pokládáme za důležité zdůraznit. Vážení kolegové, já bych vás chtěla upozornit na některé důležité součásti, jako je definice, proporce, uměrnost, svoboda Eh, výrazu, vyjadřování, eh, svoboda náboženského vyznání, pardon. A samozřejmě, že úspěšná implementace těchto guidelinů bude záviset na tom, jak jasně to bude všechno definováno. Proto bych chtěla povzbudit kolegy, aby se velice bedlivě zabývali právě těmito částmi, aby předkládali své návrhy k tomuto našemu návrhu doporučení. Ohledně harmonogramu. Pokud eh, se budeme drželi původního orientačního Ehm, eh, eh, harmonogramu, pak eh, by to bylo 8, do 8. května. Tak to navrhuje sekretariát našeho podvýboru a pak by 16. května jsme posoudili pozměňovací návrh. V AFETu by se hlasovalo 30. května a pak by doporučení byla pokládána za přijata a bylo by to oznámeno 13. června na plenárce. Budeme se snažit to do, do, do, dodržet a je je možné, že tyto guideliny by mohla přijmout Rada již 27. května. Znamenalo by to, že doporučení Evropského parlamentu by se schvalovaly příliš pozdě. A proto já navrhuji naléhavý postup, abychom skonzolidovali naši práci a abychom to mohli projednat a, do, a hlasovat o tom 16. E, května spolu s AFETem. Na základě podpory z různých politických skupin schválení doporučení se dá zahrnout do e, květnové plenárky. Takže mi dovolte, vážení kolegové, abychom navrhla, abychom využili této možnosti, kterou má Evropský parlament, tak, aby mohl hodnotně přispět k přípravě těchto hlavních směrů o um, náboženské svobodě. E, několik poznámek obsahu návrhu, který byl rozdán včera. Všichni jste to dostali. Já už jsem tady změnila proporcionalitu. Eh, návrh těchto hlavních směrů praví v souladu se zásadami, které mezinárodní komunita přijala, projevy náboženské svobody vyznání mohou eh, pro, být podrobeny, cituji, jenom takovým omezením, která předepisuje zákon a které jsou nebez, no, nezbytné pro udržení bez, bezpečnosti veřejného pořádku, morálky, zdraví a nebo základních práv a svobod jiných. Konec citátu. Zároveň tato omezení musí musí být uměrná, co se týče ochráněných práv jiných a musí tady být správná vyváženost. Já um, o tom hovořím v souvislosti s návrhem doporučení. Nakonec eh, kritérium eh, proporcionality je třeba zdůraznit v guidelinech. Co se týče osvěty, to si myslím je také věc velice důležitá v tomto dokumentu, protože jsou tady, ome, jsou tady o eh, mezinární standardy, čili rodiče a nebo poručníci mají právo zajistit náboženské vzdělávání dětí podle jejich vlastních přesvědčení. A děti nes, nesmí být nuceni, aby se jim dostávalo náboženské výchovy bez schválení jejich rodičů. Proto já si myslím, že guideliny by tento aspekt eh, svobody náboženského vyznání zdůraznit a delegace Evropské unie by měla podniknout praktické kroky, pokud bude tak toto porušováno. Pak si myslím, že je tady velice důležitá část v našem navrho, našich navrhovaných navrhovaných doporučeních. Týká se to vojenské služby a e, právo odmítnout e, službu v armádě z důvodu svědomí. Pokud jde o e, svobodu tedy náboženského vyznání. Pak je tady ještě další důležitá věc, týká se to podpory eh, zapojenosti eh, občanské společnosti. Eh, tato podpora angažovanosti široké části občanské společnosti, včetně skupin náboženského založení při realizaci těchto guidelineů, bude mít obrovský význam pro podporu a ochranu svobody náboženského vyznání. Tudíž Eh, hlavní eh, je třeba, aby ti, kteří mají na starosti lidská práva v Evropském parlamentu, by měli udržovat kontakty s těmito skupinami tak, aby bylo možné co nejdříve zjistit, jaké problémy vznikají v souvislosti s podporou eh, náboženského vyznání, je svobody náboženského vyznání konkrétních zemí. Nakonec hodnocení guidelineu podle článku 36 smlouvy o Evropské unii parlament by měl být zapojen do hodnocení provádění těchto hlavních směrů. A to by se mělo konat nikoli eh, později podle našeho dorožení než po třech letech po jejich vstupu v platnost. A samozřejmě, že toto hodnocení by mělo vycházet z analýzy reakce EU na konkrétní situace v souvislosti s porušováním e, svobody z náboženského vyznání v třetích státech. To jsou tedy hlavní věci, které jsem tady dnes chtěla zmínit a těším se na vaše připomínky a vaše pozměňovací návrhy k tomuto návrhu. Děkuji. Thank you, madam. Děkujeme vám, paní Andrikiene. Teď se hlásí paní Veržia. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A děkujeme i vám, paní zpravodajko. Ráda bych vám poděkovala, protože sdílím názory představené ve vaší zprávě. To chci zdůraznit, protože všichni víte, že často jsem vůči podobným zprávám kritická. kritická. Jsem eh, ráda, že jak si předjala eh, mou připomínku v tom smyslu, že rada asi se ke mně doneslo, by to mohla schválit na konci května, tím pádem by bylo dosti zbytečné, abychom my to schvalovali až v červnu. Ovšem to řečeno, eh, tato zpráva se týká svobody náboženského vyznání, svobody náboženství a myslím si, že zde určité věci chybí. Samozřejmě svoboda náboženského vyznání je svoboda vyznání mít nebo nemít. Proto hovoříme o svobodě náboženského vyznání. A také je zde právo měnit náboženství, což v některých zemích může být problém. Další věc, kterou bych ráda zmínila, je celá ta věc s těmi kolektivními právy. Já bych vždy raději hovořila o práva jednotlivce, eh, která si jednotlivec určuje sám, i v oblasti náboženství. Myslím si, že i zde je to velmi důležité nikdo nespochybňuje právo na eh, svobodu praktikovat jakou, jakoukoliv formu náboženství, ale praktikovat ji tak, jak to tomu jednotlivci připadá nejvhodnější a případně právo na to, to náboženství opustit, pakliže se k tomu ten jednotlivec rozhodne. A poté asi jenom jedna eh, věc eh, související s porozuměním a to souvisí tak trochu s diskriminací máme různé zákony pro rodinu, sociální zákony a pak tady mluvíte o tom, že tady máme nějaký kontext eh, eh, práva na to se sezdat, přímo práva nebo na, práva na péči o děti. Eh, já tedy asi moc nerozumím tomu, co tím chcete říci. Ona, rozprava na toto téma ve Francii je dosti složitá. Můžete nám prosím Eh, osvětlit tu nejasnost, která se v této oblasti zde objevuje. A nakonec Já si myslím, že je velmi nutné oddělit politiku a náboženství. Jsem francouzská, a jsem pro sekulární stát, pakliže tedy všichni chápou, co se tím přesně bude myslet. Já nejsem nijak proti náboženství, to ne, a já jsem spíše jaksi pro toleranci, pro soužití a myslím si, že Určité hodnoty bychom měli zdůrazňovat. Samozřejmě můžou to být problémy s překladem, protože celý tento koncept sekulárního státu může být jaksi dosti složitý pro překlad do dalších jazyků. Děkujeme vám, paní Veržia. A teď od eh, frakce zelených, eh, za ně budu mluvit já, eh, kolegyně v Palestíně, takže musím mluvit za ní. I my si myslíme, že se jedná o velmi konstruktivní příspěvek. Máme zde několik velmi drobných připomínek, které vám sdělíme písemně. Já zmíním jenom tři z nich. Jednak eh, navrhujeme úvodního ustanovení E, u bodu odůvodnění E, eh, doplnit odkaz na nevěřící. Máme tam eh, náboženské menšiny a chtěli bychom tam mít také nevěřící, vůči kterým se také velmi často praktikuje diskriminace. Myslím si, že by bylo vhodné míti zde také odstavec na eh, to, abychom tak řekli, to ehm, ty uvědomělé námitky, eh, které se, o kterých hovoříme ve svém dopisu a eh, o, o kterých se hovoří v tom dokumentu zaslaném ESVČ. A pak odstavec M, ten se týká azylu, azylové politiky tam bychom snad mohli říci něco v tom smyslu, že Evropská unie by měla být příkladem ostatním a měla by i nadále přijímat uprchlíky, kteří jsou persekuováni na základě svého náboženského vyznání. A nakonec bychom navrhli eh, doplnit ještě odstavec o aktivitách EU o multilaterálních fórech na toto téma. Takže tolik od zelených a všechna ostatní drobná doporučení vám, jak říkám, pošleme písemně. Kdo se hlásí další? Nikdo. Dobrá, takže dáme slovo panu Polverovi. SVČ. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát za všechny informace a paní zpravodajce děkujeme za prezentaci. Nechci zacházet eh, do podrobností těch eh, směrodatných pokynů. Proběhlo několik veřejných slyšení a různých rozprav na toto téma s parlamentem. Proběhla taky celá řada výměn názorů s podvýborem DROA 19. Eh, března bylo zasedání za zavřenými dveřmi a proběhla také schůzka s více tajemníkem SVČ na toto téma. 9. dubna jsme se setkali s eh, frakcí, eh, s, eh, s parlamentní skupinou INTE, která se týká, která se zabývá svobodou vyjadřování, svobodou náboženství a pak probíhá také celá řada písemných procedur už od 19. března, což jsou všechno věci, které bereme na vědomí a ze kterých čerpáme zpětnou vazbu pro tuto práci. Rovněž jsme konzultovali občanskou společnost 19. října 27. března. Proběhla, proběhl podrobný přeskum všech těch otázek, které zde dnes do, eh, dopoledne zazněly. Je, myslím, na místě připomenout, jak důležitý je fakt, že svoboda náboženství zahrnuje právo na víru nebo nevíru. To se, myslím, v těch pokynech jasně odráží a je to něco, co se my snažíme ze všech sil ve své práci prosazovat. Velmi stručně k tomu harmonogramu. Teď eh, momentálně probíhají diskuse s členskými státy na téma těchto pokynů a na téma jakýchkoliv změn na poslední chvíli. Pracovní skupina rady eh, na, eh, na téma lidská práva se setkala v Dublinu, stručně se tam o tom hovořilo a pak ještě v květnu proběhne jedna schůzka, kde se toto téma bude rovněž diskutovat. Ehm, cílem pak je přijmout tyto pokyny na Radě pro e, zahraniční věci v červnu, nikoli v květnu, ale v červnu, Čím špádem mají všechny zúčastněné strany trošku více času na práci. E, děkuji vám za připomínky. A pokud vím, tak se na tom stále pracuje, ale doufáme v úspěšný výsledek. Děkujeme vám. E, takže paní Andrikiene, chcete to schrnout na závěr? Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili a položili dotazy. K paní Verži, já, eh, já to chápu úplně stejně. Hovoříme-li o svobodě náboženství a víry, znamená to také právo ničemu nevěřit, případně konvertovat z jednoho náboženství na druhé. To, co jste zmínila v souvislosti s tím rodinným a sociálním právem. Co to znamená? E, znamená to to, že se tím tématem musíme zabývat, protože v některých zemích e, lidé nemají právo se sezdávat, pakliže oba partneři jsou z různých náboženství, patří k různým náboženstvím, takže máme na mysli takovéto věci. Případně máme na mysli také případy e, nucených svateb, nucených sezdání párů a pak je zde celá řada ještě dalších témat, která sem spadají. Paní předsedkyně, to, co jste zmínila vy, je velmi důležité. Děkuji vám za to, co jste říkala a prosím, pošlete mi to ještě v písemné podobně. To znamená to uvědomělý nesouhlas, vojenská služba, asilová politika, uprchlíci stíháni za své náboženství, za svou víru a aktivita na multilaterálních fórech, tedy aktivita Evropské unie. Toto byla, pokud vím, první výměna názoru k tomuto návrhu. Těším se proto na pozměňovací návrhy kolegů a jako vždy jsem připravena maximálně inkluzivně spolupracovat. Děkuji. Děkujeme paní Andrikiené. Vzhledem k tomu, že jsme od SVČ slyšeli, že hlasovat se o tomto definitivně bude až v červnu, tak to snad můžeme e, provést tím zpomalenějším režimem. Já jsem se e, rovněž účastnila, nebo budu se účastnit jedné schůzky s radou 8. května, kde snad budeme moct probrat, jak jsou členské státy daleko. Takže tedy ještě jednou ten harmonogram. Druhá výměna názoru 16. května z Devdroa. Hlasování v AFETu 30. května. Přijetí na plénu v červnu, 13. června konkrétně. A ano, ještě jedna důležitá věc, prosím, pozměňovací návrhy v, v angličtině, vzhledem k tomu, že za stolik času nemáme. Ano? Dobrá. Takže tím se dostáváme k druhému bodu na pořadu jednání a tím pádem teď přijdu do Němčiny. Těší mě, že naším eh, druhým eh, bodem je otázka, kde společně pracujeme s podvýborem pro bezpečnost a obranu. Já si myslím, že to je poprvé, kdy máme společnou eh, schůzi a myslím si, že to je velmi pozitivní. Na první pohled to není tak eh, zřejmé, ale často se zabýváme otázkami lidských eh, práv, kam spadají otázky bezpečnosti a obrany. Například, když diskutujeme o situaci po válce eh, a boj proti eh, bezpráví, boj eh, proti válečným zločinům a tak dále. Spadá to tedy do mm, situace poválečné a bohužel to neznam nebo znamená to, že po válce samozřejmě nemůžeme pokračovat v takovéto otázce bezpráví. Takže tato otázka je velmi důležitá. Dnes budeme diskutovat také o novém technologickém eh, vývoji. Eh, jedná se o využívání eh, dronů, o používání bezpilotních letounů a robotů. Zde vyvstávají otázky, které souvisejí s lidskými právy. Jsou to otázky, které musí být v této tomto kontextu posouzeny. Eh, já bych chtěla přivítat eh, paní eh, Nikolaj a dávám vám slovo, než začneme se samotným slyšením. Thank guest on behalf of the Děkuji vám. Jménem Výboru pro bezpečnost a obranu vám děkuji za to, že jste všichni přišli. Je to naše první společná schůze. Pokud vím, tak jsme žádnou takovouto schůzi do dnešního dne zatím neměli, ale doufám, že oba výbory budou do budoucna spolupracovat, protože eh, téma dron, bezpilotních eh, letounů a pozemních vozidel je velmi důležité. Velmi často se hovoří o aspektech eh, lidskoprávních v souvislosti s užíváním dron a vůbec ve vojenství a i v průmyslové výrobě i v informačních službách, v eh, bezpečnostních službách a v případě ozbrojených útoků. Je to téma etické a musíme o něm mluvit. Drony se skutečně využívají ve všech těch oblastech, které jsem vám právě vyjmenoval. My v Evropské unii eh, vlastně neprovádíme žádnou vážnější debatu, která by se týkala lidských práv a využívání dron, zejména v oblasti obraně bezpečnostní. Já jsem pak přesvědčena, že toto je první krok na cestě, na které pak musíme pokračovat dále. Musí i nadále probíhat diskuse, musíme se snažit dosáhnout společných cílů tak, abychom mohli stanovit jasný rámec pro využívání dron v obraně bezpečnostních sférách. Tak teď eh, tedy jdeme na to slyšení jako takové. Děkuji ještě jednou všem hostům a pakliže jsme všichni připraveni a máme kávu, která nás doufám příliš nedehydruje, eh, dostane jako první slovo pan doktor Nils Melzer, eh, hlavní poradce Eh, Ženevského centra pro bezpečnostní politiku, se kterým velmi často spolupracujeme a je to švýcarský předseda International Humanitarian Law na Ženevské akademii. Pane Melcre, máte slovo, prosím, představte nám toto téma, představte nám svůj názor. Děkuji. Omlouvám se za drobné spoždění, to víte, eh, dopravní zácpa ráno v Bruselu, jistě to znáte lépe než já. Naštěstí jsem dorazil. Je mi velkou ctí, že k vám na toto téma mohu promluvit. A je mi velkou ctí spolupracovat eh, s kolegy, kteří se zde sešli. Dovolte mi rychle přednést eh, schrnutí závěru mé studie Pakliže budou nějaké otázky nebo budete chtít více podrobností, neváhejte se ptát. V posledních letech užívání dron a různých e, eh, nadálku ovládaných robotů roste exponenciálně. Různé státy pak stále více investují do operační autonomie takovýchto systémů. V dnešní době už máme nadálku řízené roboty ve všech formách válečných konfliktů, v kyberprostoru, na zemi, na moři i ve vzduchu a je zde jasný, ča, jasný trend zvýšení autonomie takovýchto eh, nadálku ovládaných systémů. Ehm, momentálně se hovoří o UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, bezpilotních letadel. Nicméně pravdou je, že robotická technologie se postupně bude integrovat do všech aspektů, do všech sfér bezpečnostně eh, obraných prvků. Eh, tyto eh, roboti Tito roboti, tato bezpilotní letadla jsou pouze první generací takovýchto systémů. Eh, podobně jako letadla v první světové válce byla první generací systému svého druhu, takže jsme na začátku tohoto vývoje. Jsou to v podstatě eh, velmi jednoduché systémy, pomalé systémy, které jsou do značné míry závislé na ovládání, na, na ovládání člověkem. Ovšem robotické zbraně, které jsou momentálně ve vývoji, se s tímto srovnat nedají. Jsou to systémy, které mohou sami autonomně zcela bez kontaktu a bez kontroly člověka provádět i ty nejsložitější taktické manévry, včetně přistávání a um, um, odletů z letadlových lodí. Hovoříme o 16-gramových a menších dronách, miniaturizovaných dronách, které vypadají jako ptáčkové, eh, mávají křídly a mohou být vybaveni jedem eh, od těch až po eh, globální, doslova globální drony, které přelétnou celý svět a do jedné hodiny mohou zasáhnout kdekoliv na světě. Hovoříme o systémech, které mohou neutralizovat miny a jiná výbušná zařízení a hovoříme zároveň o systémech, které stále více autonomním způsobem mohou identifikovat cíle a zaútočit na ně pokročilou vojenskou technologií. A hovoříme také o systémech, které mohou fungovat e, v, ve společenstvích, abych tak řekl, stovek robotů, které bude ovládat jeden člověk. To není science fiction, to je politika, to jsou věci, které už nyní se vyrábějí v továrnách a zítra už budou realitou. E, tento trend je, dámy a pánové, nezvratný a podle mého názoru může klidně vést e, k daleko dramatičtější revoluci ve válečnictví, daleko více než zavedení letadla nebo zavedení internetu. Většina nadálku eh, řízených robotů jsou neozbrojení a eh, v podstatě nespůsobují žádné vážnější obavy, například eh, odstraňování min, neutralizace výbušných zařízení nebo pozorování. Ale jakmile se roboti ozbrojí, začnou najednou znamenat velmi vážnou výzvu pro právní a politickou atmosféru. Podobně jako u jakéhokoliv jiného fóra pro používání síly je potřeba regulovat i tento sektor používání zbraní. Hovoříme tedy zejména o lidských právech ve válečných zónách a mezinárodním humanitárním zákonu. E, pokud e, se ozbrojené roboty dostanou na území jiného státu, může to rovněž znamenat určité problémy z právního hlediska podle charty OSN. Obecné principy tohoto právního rámce jsou všeobecně uznávány, ale jejich přesné užívání a interpretace v souvislosti s robotickými zbraňovými platformami způsobuje celou řadu kontroversí. Ehm, některé tyto problémy se například týkají e, vůbec legálnosti robotických zbraní, a jiné se týkají legálnosti způsobu používání této, této technologie, tak jak to praktikují některé státy světa. A to jsou dva různé problémy. Eh, problémy, které v současnosti vnímáme, ty kontroverze, eh, také zahrnují celou řadu sporných bodů, ale jenom některé z nich jsou skutečně generické, specifické pro robotické, eh, robotické zbraně. Jiné se týkají různých jiných oblastí bezpečnostní a válečné politiky, například co to je dnes válečný konflikt, jaký je rozdíl mezi organizovaným nadnárodním zločinem, terorismem, pirátstvím a válečným konfliktem, to se netýká přímo zbraňových technologií nebo robotických zbraňových technologií, ale je to také součást té všeobecné debaty, která na toto téma probíhá, podobně jako otázky, kdo je legitimním cílem v ozbrojeném konfliktu, co to je proporcionální kolaterální škoda v ozbrojeném konfliktu. To se netýká přímo robotiky, robotických zbraní, ale je potřeba o tom jednat. E, co se vyloženě týká robotů, je například otázka, jakým způsobem zvyšující se autonomie robotických systémů ovlivňuje právní zodpovědnost státu, je užívající a jednotlivců a vůbec důstojníků a velitelů přímo v terénu e, vzhledem ke škodám, jaké tyto systémy mohou způsobit zcela autonomně, aniž by na to měl e, vliv člověk. Další otázka, která je velmi důležitá, je, jakou úroveň autonomie můžeme považovat za přípustnou vzhledem eh, k tomu, že se zakazují eh, zbraně, které nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. A vzhledem k tomu, že eh, tyto zbraně stále nemohou učinit jakousi inteligentní a spolehlivou, spolehli, inteligentní a spolehlivé vyhodnocení toho, kdo je nebo není ozbrojenec. To jsou všechno otázky, které vedou k všeobecnému pocitu nejistoty týkající se právních standardů. A v souvislosti s velmi rychlou proliferací robotických technologií a, a zjevným nedostatkem transparentnosti a odpovědnosti současné politiky, to má společně potenciál polarizovat mezinárodní společenství a v dlouhém horizontu podkopat principy právního státu a destabilizovat eh, mezinárodní bezpečnostní prostředí jako celek. Eh, tento trend pak otevírá různé možnosti pro iniciativy zahraniční politiky EU pro, pro, pro prosazování transparentnosti právního státu a dalších aspektů v užívání robotických zbraní a nedálko ovládaných zbraní v ozbrojených konfliktech. Eh, ve svých doporučeních hovořím o tom, že ta nejzávažnější politická výzva pro nás je hlavně nedostatek transparentnosti a odpovědnosti v současných politikách užívání dron v ozbrojených konfliktech. Hovořím zde zejména o eh, dronové politice USA v kontextu, v tom širokém kontextu konfliktu s al qaedou a eh, souvisejícími organizacemi jako reakce na tu všeobecnou výzvu, teď ne tedy na tu americkou politiku, ale na ten nedostatek transparentnosti v robotických systémech, by se Evropská unie měla snažit o propagaci transparentnosti a propagaci právního státu právě v souvislosti s těmito zbraňovými systémy, s jejich vývojem, s jejich proliferací a užíváním. A měla by eh, tedy Evropská unie z tohoto učinit jasnou prioritu své zahraniční politiky. Rovněž eh, užívání dronových systémů v Evropskou unii a jejími členskými státy by mělo podléhat jasnému schválení, v rámci kterého by eh, se jednalo i o spolupráci s třetími státy v souvislosti s těmito systémy. Samozřejmě musíme dbát bezpečnostních zájmů jednotlivých států, ale taková politika zároveň musí vždy umožňovat řádnou kontrolu, řádné řízení, tak jak to vyžadují principy demokracie a právního státu. Konec konců naše společnosti jsou založeny na principu demokratické kontroly ozbrojených sil. Za druhé, Zároveň s touto tra- politikou transparentnosti a odpovědnosti by Evropská unie mohla spustit eh, politický dialog tak, aby se dosáhlo širšího mezinárodního konsenzu, jednak pokud jde o současný právní základ, podmínky a modalitu pro používání na dálku řízených zbraňových systémů, ale také co se týče potenciálních právních a etických limitů a omezení, pokud jde o další vývoj a proliferaci autonomních zbraňových systémů do budoucna. Tak, aby tento konsenzuální proces mohl být vnímán jako legitimní, musí být veden inkluzivním, transparentním způsobem, tak, aby zahrnoval nejen státy, ale také, aby využíval cené zkušenosti eh, příslušných průmyslových sektorů a relevantních nadnárodních, multin, multinárodních institucí, akademiků a dalších, dalších prvků společnosti. Za třetí. E takovýto konsenzuální proces, pokud jde o limity, kam až chce mezinárodní společnost zajít v užívání autonomních zbraňových systémů, bude jistě e, velmi důležitý, protože na základě tohoto konsenzuálního procesu pak Evropská unie může pracovat na nějaké závazné mezinárodní dohodě nebo na nějakém nezávazném e, etickém kodexu, pokud jde o proliferaci a užívání určitých e, určitých eh, nadálku řízených nebo zcela autonomních zbraňových systémů. Nejde o odsouzení nebo demonizaci eh, těchto robotů, těchto zbraňových systémů ve válečných konfliktech. Často tyto stroje plní velmi eh, záslužné funkce v, odmi, v oblasti odminování a tak dále, ale máme zde určité, určitá humanitární pravidla a zákony, která, které, které společně musí znamenat určité omezení činnosti těchto systémů, zejména pokud jde o e, výběr cílů a útoky na ně. To by tedy bylo ke schrnutí mých poznámek. Rád vám pak dopodrobna odpovím na jakékoliv dotazy, které z pléna zazní. Děkuji vám. Děkuji. E, ich wollte noch... Děkuji vám, pane Melcre. Já bych chtěla poukázat nyní na to, že toto bylo schrnutí a celá ta studie, která byla e, vypracována, tak e, ano, na to e, takže k tomu máte přístup, takže musíte tedy požádat o tuto studii sekretariát, nejde to tedy přímo stáhnout. Já bych Nyní si chtěla eh, vyslechnout eh, další přednášející, ale chtěla bych ještě říci, že je velmi důležité, eh, že jste řekl, že potřebujeme transparentnost, budeme-li vyvíjet tady tuto politiku. Vy jste hovořil také o armádě, také o otázce lidských práv, protože když eh, hovoříme o bezpečnostní politice a když se díváme na různé metody vedení eh, války, tak to souvisí také s otázkami zpravodajských služeb a to samozřejmě potom komplikuje tu otázku transparentnosti. Eh, dalším řečníkem je pan Ben Emerson, je to zvláštní zpravodaj OSN pro boj s terorismem a pro lidská práva. Já bych chtěla říci, že pan Emerson eh, přichází do parlamentu, protože paní Latva Gomez a paní Tavareš s ním eh, měli eh, workshop a byl to opravdu dobrý vstup do této tak komplikované otázce. Pane Emersone, máte slovo. Um, first of all... Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval předsedům obě, obou podvýborů za pozvání, abych promluvil na tomto slyšení. Jakožto zvláštní zpravodaj OSN pro otázky boje proti terorismu a pro lidská práva. Na začátku tohoto roku jsem ohlásil zahájení vyšetřování používání bezpilotních letounů a jiných forem vzdálených technologií vzdáleného cílení v boji proti terorismu, v operacích proti terorismu, zejména co do rizika a rozsahu eh, obětí mezi civilisty. A myslím si, že na začátku je nejdůležitější, abychom si vyjasnili některé základní parametry v této diskusi. Za prvé, Niels tady hovořil o velice rychlém technologickém vývoji, čímž vzniká možnost, že robotické technologie v bezprostřední budoucnosti budou k dispozici a že to budou Eh, technologie, které sami vlastně budou v posledu rozhodovat o zabíjení. Eh, to není ovšem předmětem mého šetření. V současné době žádný stát nemá přístup k takové technologii a eh, který by prosazoval její použití, ať už v rámci eh, vaječného konfliktu, anebo v boji proti terorismu. Protože samozřejmě jsou tady etické eh, důsledky spojené s tím, že se stroji deleguje rozhodnutí, které se týká lidských životů. Ale budeme se s tím asi muset již brzy zabývat a jsou tady určité přístupy, které ukazují, že vojenské, vojenští a strategičtí Eh, plánovači v této oblasti se na to dívají někdy způsobem, který vzbuduje jisté obavy. Ale zatím ještě to není otázka vládního nebo po, eh, ne, politického hlediska. Za druhé si musíme uvědomit, že tyto drony, tyto bezpilotní letouny nejsou zbraně. Eh, jsou to způsob, jsou to eh, technologie, stroje, které dodávají eh, různé technologie a které tedy jsou také používány v různých zcela právně odůvodnitelných použitích. A proto by bylo absurdní tvrdit, že technologie jako taková představuje hrozbu pro lidská práva. Ne, jedná se o samotné zbraně které eh, tyto drony mohou dodávat. A teprve ty zbraně představují hrozbu pro lidské životy, nikoliv bezpilotní letouny samy. A já potom ještě pohovořím konkrétně o zbraních jako takových. A třetí důležité východisko je toto. Zajisté existují určité eh, zbraně, které ze své eh, samotné podstaty nerozlišují, nejsou schopny rozlišovat eh, mezi ozbrojenými účastníky konfliktu a mezi civilisty. Drony, i ty, které už jsou zbraňové, toho nejsou schopny. Ale například nášlapné miny nebo tříštivá munice do této eh, kategorie spadá a asi většina odborníků v oblasti eh, mezinárodního práva by se dnes shodla na tom, že jaderné zbraně do této kategorie spadají, ale drony jako takové nespadají do kategorie těch zbraní, které ze své samy podstaty nejsou schopny rozlišovat mezi ozbrojenými účastníky konfliktu a mezi eh, civilisty. To jsou tedy základní východiska a to je velice důležitý základ, abychom se mohli zabývat zkoumáním dalších věcí z toho vyplývají. Odpovědnost v této oblasti, to je ta nejnaléhavější, nejzásadnější otázka. Já nevím, kdo to byl někdo v rámci eh, vlády Spojených států si myslel, že by bylo dobré. Vlastně dát takovýto úkol tajné službě. A ta ze své podstaty samozřejmě nikdy sama o sobě nepřipustí ani nepopře takovýto program. Proč jim alokovali tedy odpovědnost za takovýto program mezinárodního vedení boje, který a že by to byli potom eh, sledovat jakožto nejlépe střežené světové tajemství. Člověk by si myslel, že politika v rámci Spojených států eh, vyzrála, možná, že dozrávala trošičku pomaleji, než bylo záhodno, až se dostala do takovéto Eh, do stavu, kdy přestala eh, se zapojovat do veřejné eh, diskuse ohledně cílených zabíjení a této politiky Spojených států. Nakonec ale ustoupili přece jenom míst, svému vlastnímu, nebo ze své země vycházejícímu i mezinárodnímu veřejnému tlaku. To je tedy kladné. Ale v souvislosti s tím vzniká vlastně odpovědnost, otázka odpovědnosti všech členských států OSN na konkrétně e, Evropské unie, protože teď se tady přece jenom začíná uchyt, e, rozšiřovat transparentnost. A proto v nadcházejících týdnech nebo měsících budeme chtít jasné vysvětlení od Spojených států, jaké je právní odůvodnění cílového zabíjení prostřednictvím dronů, jakožto součást protiteroristické strategie. Já vám mohu říct, jak to odůvodňují. E, Spojené státy si, se domnívají, že eh, vlastně jsou účastníky nové formy ozbrojeného konfliktu, který některak nespadá do stávajících struktur mezinárodního humanitárního práva, práva vedení války. Říká se, že ženevské úmluvy byly vypracovány v době, kdy technologie vedení ozbrojených konfliktů se teprve rodila v porovnání s tím, co dnes existuje. A konkrétněji, kdy sama podstata ozbrojeného konfliktu byla jiná. Tehdy prostě se to hlavně odehrávalo přímo na frontě. Docházelo ke srážkám mezi vojenskými silami ohledně určitého území. A teď Spojené státy tvrdí, že jsou tady takové kapsy ozbrojených konfliktů, ty existují na celém světě. A e, jsou to sice na jedné straně rozrůzněné, ale vzájemně propojené skupiny stejně motivovaných organizací, které v zásadě mají společný program. A tyto skupiny a jejich program nerespektuje ani mezinárodní hranice, ani žádné stávající právní úmluvy. Jinými eh, slovy, eh, nejdůležitější otáz, eh, oblast, kterou se odůvodňuje tato strategie, že to vlastně vyžaduje celkové nové posouzení mezinárodního humanitárního práva. Spojené státy tomu říkají převod stávajících principů na takovou úroveň, aby se do toho vešly nové technologie. Někdo by řekl, že se nejedná o transliteraci nebo translace nebo převod, ale že se spíše jedná o rekonstrukci stávajících principů tak, aby to odpovídalo vývoji, který v zásadě je řízen te- možnostmi technologie. Jinými slovy, Spojené státy eh, mají za to, že momentálně jsou zapojeny do nikoliv mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Normálně bychom tomu řekli interní eh, konflikt nebo občanská vláda, válka, ale protože je to eh, konflikt s al kaidou a přidruženými silami kdekoliv na světě, tak je to nový druh ozbrojeného konfliktu. Není to mezinárodní konflikt, protože to není konflikt mezi dvěma státy, ale je mezinárodní nebo spíše transnárodní v tom smyslu, že cíl nebo nepřátelské síly se nacházejí v různých státech po celé země kouly. A Spojené státy tvrdí, že proto mají právo smrtící silu použít proti jakýmkoliv bojovníkům nebo přidruženým silám k organizaci, ať už je to Al-Qaida nebo někdo, kdo s nimi spolu bojuje, kdekoliv se tyto osoby na světě nacházejí. Čili eh, takto jednoduše to mm, eh, definují a má to své implikace. Až dosud eh, Spojené státy vlastně jsou vedoucím silou na trhu, co se týče uplatňování této technologie mimo jejich hranice. A zatím vlastně fungují v rámci i mezinárodní konkurence, kromě Izraela. Momentálně vstupujeme do takové etapy, kde celá řada jiných států se začínají pořizovat tyto zbraňové systémy. Spojené království je už mají a na cestě k tomu jsou Francie a Německo a ostatní také. Říkal Niels, tato technologie se exponenciálním způsobem šíří po celé světě. Je tady eh, vojenská logika, eh, která vlastně tvrdí, že může smrtící silu dodat s obrovskou precizností, aniž by vlastně se to týkalo toho státu jako takového. A je to nezvratný vývoj. Je to něco, s čím zkrátka se musí dneska svět vyrovnat. Ale analýza Spojených států a jejich právní odůvodnění, jak používání eh, této síly v jiných státech, je to úplně nová právní koncepce. A žádný jiný stát na světě nikdy nic podobného ani nepřijal, ani neuznal. A je to taková koncepce, eh, která je velmi napadána eh, komunitou mezinárodních právníků mimo Spojené státy. Na druhé straně eh, představitelé Spojených států se právem ptají, jestliže jiné státy s námi nesouhlasí, tak proč to teda neřeknou? Protože my eh, zkrátka bereme eh, mlčení jako vyjádření souhlasu. Jinými slovy, Spojené státy eh, dávají celé jasně nasrozuměnou, že oni jsou transparentnější co do právního odůvodnění předávají odpovědnosti od CIA ministerstvu eh, zahraničí. Uznávají, že je tady prvek nebo prvky odpovědnosti. Tak teda teď si Spojené státy počkají a jestli jiné státy vznesou námitky proti jejich právní analýze. A pokud takové námitky nebudou zneseny nebo nebudou závažné, pak Spojené státy budou mít za to, že teď už je to přijatá zásada e, mezinárodního práva, kterou tedy přijímají i jiné státy. Možná, že mezi, právníci v oblasti mezinárodního státu budou ještě se bavit o tom, co to představuje požadavek na takovýto souhlas nebo přitakání. Ale zkrátka by se to mohlo stát jenom na základě mlčení, přitakání, by se, by, nevznesení námitek, by se to mohlo stát součástí mezinárodního práva. A každopádně Spojené státy budou tvrdit, že toto je stanovisko přijaté, dokud tady až bude jasný konsensus. Čili já bych vám chtěl jinými slovy stručně říci toto. Jak už říkal Niels, je tady naléhavá potřeba mezinárodního dialogu, dialogu o mezinárodní politice. Musí tady být snaha dosáhnout eh, konsensu o použitelných právních principech. Musí se tak, bylo by také dobré, aby tady bylo společné evropské prohlášení, ale hlavně samotné členské státy musí analyzovat a ve, zcela veřejně vysvětlit, jak oni sami chápou použitelné principy mezinárodního práva. Eh, jestliže bude pokračovat ta současná situace, kdy Evropská unie bude, nebude mít žádnou vlastní politiku, pak to je situace, která zkrátka nemůže dále existovat. Děkuji. A nyní bychom chtěli znát názor dalšího řečníka. Děkuji za... Eh, présent aujourd'hui. Eh, děkuji. Jsem rád, že se mohu být eh, dnes s vámi. Nechtěl bych narušovat tento konsenzus, ale určitě zavážu, navážu na to, co řekli ostatní řečníci. Otázka dronů bezpilotních letadel je důležitou součástí západního arzenálu posledních 20 let minimálně. Ale je to otázka kontroverzní, která se objevila v posledních letech a úzce to souvisí s tím eh, cíleným, zacíleným zabíjením. Jedná se tedy o identifikaci jednotlivců, tak jak to od roku 2008 identifikovala americká vláda. Ty okolnosti se tedy radikálně změnily, když to porovnáme s minulostí. Je důležité si ale uvědomit, že na základě minulých studií přibližně 76 eh, zemí vlastní či vyvíjí technologie, které souvisí s těmito drony. Není to tedy pouze iniciativa americká, ani nemůžeme říci, že by se to omezilo na pouze několik rozvinutých zemí. Je logické, že technologie dronů je zcela zásadní a musím říci, že je téměř nezbytnou technologií pro moderní vojenské operace. A myslím, že je to důležité také z evropského hlediska. Je důležité, abychom hovořili také o uplatnění v oblasti civilní, co by bylo legitimní, ale určitě ne bez problému, například bezpečnost eh, v, ve vzdušném prostoru a také otázky související s vnitřní bezpečností. I když já se na to přímo nezaměřím, ale musíme to mít na zřeteli, když hovoříme o bezpilotních letounech. Hm, také se hovoří o možném legitimním eh, využívání letounů v humanitárních, eh, během humanitárních eh, katastrof, přírodních katastrof. Tyto technologie se někdy banalizují, bude to čím dál tím více, protože se hovoří nejenom o vojenském využití, ale také o civilním. Vyvstávají se ale různé právní otázky, nejen na mezinárodní úrovni, ale i vnitrostátní. Týká se to otázky soukromí občanů, ale také bezpečnosti vzdušného prostoru. Ale také se to týká otázky cílených útoků armády. Nyní tedy vojenské využití dronů. Myslím si, že je důležité, abychom si položili ty správné otázky. Já bych chtěl navázat na předřečníky a chtěl bych zde připomenout několik prvků, které jsou v této diskuzi důležité. Ty drony, které slouží ke kontrole, tady se to často banalizuje, protože jsou buď příliš lehké, anebo mohou letat hodně vysoko a dlouho. Ale to je velmi rozšířený způsob využití Armáda využívá drony pouze v některých zemích, i když si myslím, že to bude stále více rozšířené, i když eh, pomaly. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, a se týká rozlišení mezi využíváním armádou v klasických ozbrojených konfliktech a potom využívání e, speciálními složkami, tedy boj proti terorismu a cíl získat spravodajské informace. Další bod. Možná to není v protikladu s tím, co jsme si zde vyslechli, ale je to takové upřesnění. Příliš eh, rychlé nebo automatické používání výrazu robot protože tady se snižuje význam lidského faktoru. Jedná se tedy o ty drony, které se ovládají na dálku. The human is in the loop, tak je to anglicky. Tento technologický vývoj je celé jistě nezadržitelný, ne jenom v krátkodobém horizontu, ale musíme být opatrní. Musíme také připomenout, že se nejedná o, robot, o roboty, které by přelétávaly nad územím eh, a rozhodovaly. Ty roboty nerozhodují. Ta úloha operátora se spíše posílila. Máme tady celý rozhodovací řetězec. Nejedná se o jednu osobu, která rozhodne, že se začne střílet. Figuruje tady více operátorů, kteří pracují souběžně, protože cílem je omezit rizika. Když se podíváme na útoky, tak zde musíme rozlišit eh, dva možné scénáře. Když se podíváme na posledních 15 let, tak já si eh, nemyslím, že by to bylo problematické. V době války od roku 2001 se drony využívají při vojenských operacích, těch klasických, například v Afganistánu, v Iráku, v Líbii. To jsou tedy válečné situace. Zde se jedná o úměrnost, o válečné právo, potom otázka toho, co jsou ty kolaterální škody, když eh, o život eh, přicházejí civilisté a týká se to i eh, dalších vojenských prostředků nic se tady na eh, právním, v tom právním, politickém a legislativním rámci nesměnilo, protože využívání dronů tuto situaci nějak zásadně nemění. Potom eh, využívání dronů mimo ty jasné ozbrojené konflikty, tak to je poněkud kontroverznější. Určitě víte všichni, co mám konkrétně na mysli. Já si myslím, že se zde jedná hlavně o politiku, ne tolik o technologii. To, co se stalo od roku 2001, především v roce 2008, potom vám uvedu konkrétní čísla. To je systematická e, politika využívání dronů e, pro zacílené útoky proti jednotlivcům. Jsou to tedy ozbrojení nepřátelé, ale ne v kontextu ozbrojených konfliktů. Jedná se o Pakistán, Jemen, eh, Somálsko a také se jednalo o jeden útok na Filipínách. 350 útoků v Pakistánu podle informací nevládních organizací. 50 přibližně v Jemenu, několik v Somálsku a jeden ten útok, jak jsem řekl, na Filipínách. Přibližně 200 až 400 tisíc, pardon, bylo to tedy e, počet zraněných, co jsem zmínil, a potom přibližně 300 e, osob usmrcených, i když tato informace není úplně přesně potvrzená. Chtěl bych ještě zdůraznit, že tato politika se využívá eh, častěji za Obamy. Šestkrát více útoků jsme zaznamenali během prvního Obamova mandátu, když to porovnáme s oběma eh, mandáty Eh, prezidenta Busha. Bushe, já si myslím, že to je velmi zajímavé, protože drony jsou zásadním prvkem v politice eh, současné vlády Spojených států a je to součástí aktivního boje americké vlády proti terorismu. Ty vojenské výsledky američané eh, tvrdí, uvádějí také k tomu velmi pevné argumenty, že toto přispívá k tomu, Tradičně se tedy říká, že jde o operace, jejíž cílem je podkopat al qaidu existuje na to několik výrazů, narušit například strukturu, se říká, američané si myslí, že odstranit eh, ty šéfy al kaidy že to přináší viditelné výsledky. Ale po, toto se hodnotí velmi obtížně. Někteří zdůrazňují, že to má spíše negativní dopad a že potom to vede k tomu, že více útočníků se eh, připojí k těm teroristickým organizacím v těch oblastech, kde se nasazují drony. A potom ještě několik bodů. Já se zde stotožňuji s předřečníky v tom smyslu, že eh, nesmíme zaměňovat technologii se strategií či s podmínkami využití této technologie. To, co dělají drony, to je něco, co může eh, činit také jiný eh, prostředek, jiný způsob, například když eh, využíváme letadla s přesnými eh, zbraněmi nebo snajpři by mohli udělat to též, co drony. Potom ta technologie jako taková není problematická z hlediska humanitárního práva s výjimkou nášlapných min či tříštivých bomb. ale vyvstává zde přeci jenom několik otázek. Mezinárodní legitimita a také souhlas těch zemí, kde se tyto operace uskutečňují. Zde bychom asi měli rozlišit eh, Somálsko, kde téměř vláda neexistuje, a potom na druhé straně Jemen, kde jemenské úřady podstatě povolili tyto útoky a potom Pakistán, kde to není úplně jednoznačné protože vojenské úřady byly informovány o této politice, ale pakistánská vláda oficiálně kritizuje tuto politiku eh, využívání dronů. Potom otázka ochrany civilistů. To je podle mě zcela zásadní z hlediska humanitárního práva. Já nemám zcela jednoznačný názor, mohu, eh, dá se říci, že drony a tato technologie, a nebylo tomu tak před deseti lety, tato technologie umožňuje přesné zacílení útoku a když se podíváme na ty jednotlivé útoky takovým eh, klinickým způsobem a zaměříme se na počet eh, mrtvých v řadách civilního obyvatelstva, tak zde je tendence, která je klesající. A v případě signature killing, tak jak tomu říkají američané, kde není potřeba konkrétně identifikovat jednotlivce na to, abyste zmáčkli eh, tlačítko. A potom operátoři. Já bych zde chtěl rozlišit eh, využívání ze strany armády, kde jsou vázáni právem ozbrojených konfliktů a musí skládat účty a musí respektovat eh, válečné eh, právo a potom na druhé straně využívání spravodajských eh, služ, spravodajskými službami. Protože tam nejsou vázány právem vojenským a velmi těžko se to ověřuje, protože je to zahalené rouškou témství. A zde se v tomto směru vyvíjí diskuze v USA. Konají se slyšení, například pan eh, Brennan s panem Brennanem. Já doufám, že se eh, vypracuje jasnější právní rámec v USA. Některé ale ty otázky eh, zůstaly nezodpovězeny. Například potřeba vést mezinárodní diskuzi. Já si myslím, že eh, přesto, že se tato technologie banalizuje, existuje nebezpečí, že znepřátelené země se inspirují ve Spojených státech a řeknou, že mají právo zabíjet například eh, tibetské oponenty i mimo čínské hranice, či e, například e, iránské oponenty. To by mohlo být e, problematické. E, a proto je potřeba vypracovat eh, mezinárodní normy a já si myslím, že to je zcela nezbytné. Tak to je zatím všechno, těším se na další dotazy. Eh, děkuji vám za toto vysvětlení. Vy jste se eh, zmínil o civilistech, kteří jsou poškozováni to je e, pravidelná věc. 17. E, dubna jsme se dozvěděli, že sedm osob bylo zabito dronem v Pakistánu a ta e, informace byla, že ehm, tam eh, došlo k dohodě mezi pakistánskou tajnou službou a eh, americkou tajnou službou. A to je prostě otázka, eh, která se týká civilních obětí. A to je otázka, která se nás bezprostředně týká našeho výboru. A organizace Reprieve, kterou jsme sem pozvali a která se na to soustředuje a specializuje na tuto situaci a také na eh, právní eh, možnosti těch osob, kterých se to týká. Eh, týká, týto, týká se to tedy osob, které jsou usmrcovány drony. Máme tady pozvanou paní Hilary Brooke Stoffer, je místo zástupkyní ředitela organizace Reprieve ve Spojeném království. Reprieve. Děkuji vám. Reprieve je e, právní charita v Londýně a zaměřuje se na zneužívání války proti teroru. Začali jsme Guantanámem a od té doby se soustředíme v podstatě na jakékoliv formy zneužívání války proti teroru. Reprieve společně jako všichni ostatní zjistili, že drony jsou to nejdůležitější do budoucna, protože vám umožňují vést válku úplně z jiného kontinentu. Každopádně eh, civilní využití dron existuje, například pro bezpečnostní služby a pak jsou užíva, užití, která se netýkají protiteroristických činností. Tyto e, způsoby aplikace dron nejsou moc kontroverzní, ale vzhledem k tomu, že lidé mají obavy o ochranu soukromí, se kontroverzními stanou. Vzhledem k tomu, že drony se používají také u složek činných trestním řízení, budou stále e, více kontroverzní. Jeden ze senátorů v USA, Rand Paul, řekl, že by e, byl i rád použil drony v souvislosti s tím útokem v Bostonu, ale pak to zase stáhnul, toto sdělení, protože to je vlastně takový, eh, takový statement en blanc, protože není jasné, jakým způsobem by to povolil, zda by povolil dohled dron, nebo zda by povolil ozbrojené drony, Eh, které by pak nalezly toho útočníka, který se schovával někde v převrácené lodi. Takže eh, to není jasné, ale momentálně se hovoří hlavně o používání ozbrojených dron v válečných zónách. Jsou zde určité důležité právní otázky, které je třeba řešit, jak už tady zaznělo od všech předřečníků. Jsou drony legální podle mezinárodního práva? Ehm, aplikují, vztahují se na ně práva válečného konfliktu nebo porušují suverenitu jednotlivých států? Může země jako Jemen nebo Pakistán povolit používání dron americkou armádou na svém území nebo CIA na svém území nebo nějakou jinou rozvědkou? Pokud, jak se zdá, eh, v Pakistánu souhlasili, ale už nesouhlasí s používáním dron, jak to mění pravidla hry? To jsou všechno otázky, které jsou velmi zásadně a je potřeba je řešit a také jsou řešeny například zde v Evropském parlamentu nebo v Senátu USA nebo na půdě OSN. Má organizace Reprieve a několik dalších eh, lidskoprávních organizací a organizací pro mezinárodní právo se touto debatou zabývají. Nicméně hlavně se zaměřujeme na dopady na lidská práva užívání dron. Reprieve se zabývá hlavně dopadem dro, užívání dron na civilisty zejména v oblastech mimo deklarované válečné zóny, jako v Pakistánu, v Jemenu nebo v Somálsku. Drony se používají v Afganistánu, NATEM i e, ostatními složkami e, válečnými a na jedné konferenci, kde jsem nedávno byla, tak tam byl e, jeden pozorovatel OSN v Pakistánu, řekl, že drony se tam používají, zabíjejí civilisty a hovoří se s NATEM o zodpovědnosti a že ty otázky jsou v řešení. V Afganistánu drony způsobují stejné problémy, ale Afganistánem se zabývá mezinárodní komunita, takže otázky odpovědnosti se tam řeší. Samozřejmě bude to důležitější otázka v roce 2014, kdy má skončit válka v Afganistánu, jaké ozbrojené síly tam zůstanou a jaké ne. Bylo by takové svůdné nechat tam právě drony místo pozemního personálu, ale jak říkám, to se týká pravidel války. Reprieve se však zabývá e, otázkami Pakistánu, Jemenu a Somálie, protože tyto země v mezinárodním hledáčku nejsou a dronové války tam vede hlavně CIA anebo nějaká hybridní ozbrojená složka CIA a e, hlavní velitelství tajných služeb v USA. Eh, jsou zde různá kmenová území, eh, která nejsou přístupná a právě tam jsou drony nejvíce činné. Nejsta území nejsou přístupná ani politicky, ani geograficky. A právě dopad dron na takováto místa, kde chybí kritická infrastruktura, je daleko větší než jinde. V tom smyslu eh, Reprieve eh, vysílá týmy do Pakistánu a do Jemenu a probíhají rozhovory s eh, Pakistánci a Jemenci, kteří mm, berou drony jako každodenní zkušenost. A co jsme zjistili, je velmi vážné. Užívání dron má velmi vážné fyzické a psychické dopady na civilisty v těchto oblastech. A to se prosím nebudu omezovat Eh, jenom na ty civilisty, kteří budou s chodou okolností zranění nebo zabiti eh, v dronovém útoku. Jsou to lidé, kteří nemůžou vůbec žít, nemůžou vůbec existovat ze dne na den kvůli dronám. Eh, jde o to ukončit nelegitimní užívání dron, které terorizují civilisty a které mají klinické dopady a zahrnují také eh, eh, aspekty zodpovědnosti korporací. Mají výrobci dron nějakou odpovědnost za to přemýšlet o tom, jak se jejich produkty budou používat? To se samozřejmě týká všech zbrojařů na celém světě, ale je to něco, co musíme zvažovat. Diskuse o dronách musí probíhat v rámci toho, co to znamená žít s dronami. E, v Pakistánu nebo v Jemenu, o které se USA a CIA potažmo za, zajímají, e, jsou drony ve vzduchu až 24 hodin denně. Oni tak jako bzučí, někdy je vidíte, někdy je nevidíte, ale víte, že tam jsou. A muži, ženy a děti se jich k smrti bojí. Jejich každodenní rytmus se tím nezvratně naruší a komunita se dostane do mm, takového až terminálního sestupného cyklu. Rodiče se bojí posílat děti do škol, učitelé se bojí chodit učit, eh, prodavači neprodávají, e, dopravci nemají zákazníky a to podkopává hospodářskou života schopnost už tak nedostatečně rozvinutých regionů. Úplně běžné úkoly jako cesta na trh se mohou stát rozsudkem smrti, protože nikdy nevíte, kdo zrovna vedle vás jde a koho zrovna drony mají za úkol zabít. A to je hlavní problém, Eh, který musíme řešit. Jak říkali předřečníci, je to hlavně vyšší odpovědnost, to je důležité, ale musíme se zaměřit také na lidi, eh, kter, na kter, eh, kte, kteří jsou ovlivněni dronami a ti právě tyto seznamy nikdy neuvidí. I kdybychom my náhodou někdy v Evropském parlamentu viděli seznam lidí na odstřel USA nebo CIA, tak ten seznam se nikdy nedostane nějakému panovi Al-Wazirimu někde v terénu v Pakistánu. Určitým způsobem eh, se také eh, často vidí eh, případ takzvaných double taps. Drony mají někoho zabít, takže odpálí raketu Hellfire na nějaký dům a nevědí, koho zabili. Takže pak tam dorazí záchranné složky, sousedi a lidé, kteří se snaží vyhrabat ty zavalené lidi a, a drona pak odpálí ještě druhou raketu na stejné místo. Tomu se tedy říká double, double tap vazeb a e, chtějí se vlastně pojistit, že tu cílenou osobu zabili. Nicméně to je proti mezinárodnímu humanitárnímu zákonu, protože e, je to útok na záchranné složky. Co to znamená? E, lidi nechtějí pomáhat. To znamená, i osoby, které jsou jenom zraněny, nejsou zabity, mohou zemřít přímo v terénu, protože se všichni ostatní bojí jim přijít na pomoc. Je to také otázka důvěry. Nikdy nikdo neví, jakým způsobem se stane cílem. Často si myslí, že na ně donášejí sousedi. Ehm, v těchto oblastech se také eh, objevují pomluvy. Eh, ono se mluví o nějakém druhu čipu, eh, jenom takto abstraktně, který CIA dá nějakému svému informantovi a ten ho pak umístí na práh domu té osoby, která má být zabita a musíte doufat, že to dají na správný dům, že ano. Ale všichni jsou z toho každopádně velmi nervózní a nikdo nikomu nevěří, už ani svým sousedům. Eh, takzvané signature strikes, eh, to je také velký problém. Už tady o něm bylo hovořeno. To je typ útoku, kdy se vlastně neví, koho chceme zabít, ale že to nejspíš bude někdo, kdo je vinen protože dělá věci, jako dělají e, osoby, které chceme zabít. Třeba vypadá jako ozbrojenec, nebo chodí do míst, kde se setkávají ozbrojenci, nebo se setkává v malých skupinkách s lidmi, nebo e, o něčem mluví, co je podezřelé, ale to je zkrátka trest smrti z nebes. E, je to trest smrti vynesený nad osobou, která nebyla, neměla řádný proces a v podstatě Eh, lidé v těchto komunitách vůbec nemohou odhadnout, co je podezřelou činností. Když jdete ve dvou, nebo čtyři muži jedou v autě, je to moc, nebo není. To jsou ty otázky, na které se civilisté den ze dne eh, ptají. Když jste vazirským mužem mezi 18 a 65 lety, v podstatě jste neustále v nebezpečí protože jste vysoko na žebříčku profilu potenciálních teroristů. Bylo řečeno, že Obamova vláda předpokládá, že muži v této věkové skupině jsou ozbrojenci. A vy sami, jako tento muž, jim musíte dokázat, že to tak není, ale pakliže eh, vás v mezidobí zabijí, tak už to asi nepůjde, že ano? Skuteční vůdci ozbrojenců jsou naprostým minimem zasažených osob. Někdo v nedávné době analyzoval eh, informace o zacilování v CIA a bylo tam jasně uvedeno, že CIA vůbec neví, na koho útočí. V podstatě asi 2 až, 2 až 3 lidí zabitých v útocích dron jsou militanti. Eh, to neznamená tedy, že ten zbytek lidí z toho tisíce nebo kolik jich zabili jsou nevinní, jsou civilisté, ale 2% z nějakého tisíce nebo tři tisíc lidí je dosti málo. Je potřeba vědět, koho vlastně chceme zabít, když ho chceme zabít, že ano. A eh, právě v této oblasti potřebujeme vyšší míru zodpovědnosti. V této oblasti se musíme zabývat běžnými civilisty. Je potřeba i nadále jezdit do míst, jako je Vaziristán, Jemen, Somálsko. Je potřeba zjišťovat příběhy lidí. Je potřeba, aby i Evropská unie poskytovala určitou, nabízela určitou protiváhu Spojeným státům, protože pakliže toto nebude existovat, budou američané považovat ticho za tichý souhlas a to si nemůžeme dovolit. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám paní eh, Štofer za vaši intervenci a teď tady máme pětiminutové video od paní Mary Ellen O'Connell eh, z International Dispute Resolution Croc eh, Institute Univerzita Notre Dame USA. A po té videoprezentaci zahájíme rozpravu. Eh, velice děkuji za to, že jste mě pozvali k této prezentaci. Můžete prosím ještě zastavit video, protože asi budete eh, muset používat sluchátka, protože jinak byste to dost neslyšeli. Děkuji, že jste mě pozvali k této prezentaci na, k otázce cílových zabíjení vojenskou silou. Vychází to z prohlášení, které jsem učinila v podvýboru pro ústavní občanská práva v Senátu o lidských právech. CIA poprvé takovéto útoky uskutečnilo mimo ozbrojenou zónu konfliktu v Jemenu v listopadu 2002. Dvě střely Hellfire byly odpáleny z dronu a zabily šest osob. Od té doby stovky a, a, útoků se odehrály odehrály v Jemenu, Somálsku, Pakistánu. Zatím USA zabili více než 4 tisíce lidí, včetně dvou až 300 dětí. Převážná většina těchto eh, obětí byla za první Obamovy administrativy. Co je tady kladného, co mohu k tomu říci, i když je to obecně protiprávní politika, že administrativa se nesnaží tvrdit, že by se tady nevztahovalo mezinárodní právo, ale jejich odůvodnění představují závažnou dezinterpretaci mezinárodního práva. Už je teď jasné, že nejdůležitější právní otázky se týkají zabíjení za rámcem zón ozbrojených konfliktů a vláda má tři hlavní odůvodnění. Za prvé, probíhá celosvětová vláda, válka proti určitým skupinám ozbrojenců, za druhé sebeobrana v rámci článku 51 Charty Spojených národů a za třetí souhlas příslušného státu. Za prvé, globální válka. Každý člověk má inherentní právo na život. Důsledku toho je, že vláda vlády mají omezené možnosti při použití smrtící síly mimo zóny ozbrojených konfliktů. Stát může odebrat lidský život v mírové situaci jenom jestliže je to naprosto nezbytné na obranu osob před eh, nezákonným násilím. Aby obešli toto omezení a také požadavky umožnit eh, spravedlivý proces, eh, Bushova administrativa tvrdila hned po 11. září, že USA vedly celosvětovou válku proti terorismu terorismu, který umožnil zabíjení a zadržování podezřelých osob z Al-Kaidy, Talibánu a dalších ozbrojenců, kdekoliv byli. Eh, při své kampani v roce 2008 prezident Obama se velice kriticky eh, vyjadřoval o tomto tvrzení o globální válce. Když ale nastoupil do úřadu, tak v podstatě jeho mm, poradci eh, prováděli stejnou politiku, jenom s jinou nálepkou a jenom je ta politika méně interně koherentní. Bývalý poradce Harold Kolk v roce 2010 tvrdil, z hlediska mezinárodního práva Spojené státy jsou v ozbrojeném konfliktu s al qaidou a také s Talibanou a příslušnými silami. Z hlediska mého rozdíl mezi politikou Busha a Obamy je těžko postižitelná. Ehm, může to vypadat jako zlepšení, že se vede vál válka proti určitým lidem a ne proti terorismu jako takovému, který nikdy neskončí, ale neskončí ani teroristé. Navíc prezident Obama netvrdí, že USA nevedou celosvěto, vedou celosvětovou válku. Netvrdí, teda tvrdí, že například nebude útočit na lidi v Německu, Spojených eh, království nebo USA. Čili to právní eh, odůvodnění nevychází z toho, že osoby jsou ozbrojenci v celosvětovém ozbrojeném konfliktu, ale že jsou ve slabých státech, které nejsou schopny nebo ochotny řešit terorismu, jak si to přejí Spojené státy. Navíc prezidenti a právní poradci nejsou zmocněni, aby definovali, co je ozbrojený konflikt. Ozbrojený konflikt je důležitý termín v mezinárodním právu. A výjimky, oh, co se týče lidského práva na život eh, a kdy zabíjení není svévolným zbavením života, jsou různé podle toho, zda se jedná o situaci ozbrojeného konfliktu, anebo zda je to za touto situací. Mezinárodní humanitární právo se vztahuje pouze na, eh, arma, na ozbrojené konflikty a okupace. Eh, evropské státy mají povinnost poskytovat azyl uprchlíkům před ozbrojenými konflikty. Já jsem předsedala výboru eh, odborníku na mezinárodní právo na pět let a zabývali jsme se mezinárodními důkazy, co představuje ozbrojený konflikt. A je jasné, že v rámci mezinárodního práva situace ozbrojeného konfliktu je taková, kde minimálně minimálně dvě nebo více ozbrojené skupiny intenzivně bojují za cílená zabíjení v Pakistánu, Somálsku a Jemenu nespadají do takovýchto konfliktů. Druhé eh, odůvodnění článek 51 sebeobrana. Charta spojených eh, OSN článek 24 zachazuje veškerá použití síly nad určitou úroveň. Charta obsahuje dvě výjimky z tohoto obecného zákazu. Hlava 7. Tady mm, Rada bezpečnosti má možnost vyslovit souhlas použitím síly proti hrozbě míru, porušení míru a agresech. Hlava 7 má také článek 51, který tvrdí, tvrdí, že státy se mohou sebeobraně bránit, pokud došlo k ozbrojenému eh, útoku, než bude jednat Rada bezpečnosti. Omezení článku 51 byly napadeny, zejména napadají akademici ze Spojených států. V roce 2005 charta byla jednomyslně znovu potvrzena všemi členskými národy eh, OSN na samitu v New Yorku. Také Mezinárodní soudní dvůr v celé řadě kaus nedá, Nejposlednější z nich byla v roce 2007. Zcela jasně řekl, že sebeobrana je termín mezinárodního práva. Reference v článku 21 na sebeobranu je právo státu, který je obětí, eh, provádět eh, eh, vojenské akce signifikantní vůči tomu státu, který je odpovědný za původní útok. Mezinárodní soud nechává otevřenou možnost, že nestátní aktor nebo skupina může e, zahájit takový velký útok a tudíž může být předmětem protiútoku, i když ten stát jako takový za to neodpovídá. Ale to pak znamená, že ten nestátní aktor ovládá významné území a je to de facto vláda. Něco jako je dneska v severním Iráku, nebo to, jako to bylo za Talibánu v Afganistánu v roce 2001. Tudíž státy státy, které používají sílu eh, legálně, musí být schopny prokázat významný ozbrojený útok, za který odpovídá takový územní stát. A ten stát, který se hájí, musí být schopen prokázat, že použití vojenské síly proti útočícímu státu je nezbytné pro dosažení obrany. Pokud tento stát dokáže, že je taková nutnost, musí také prokázat, že použití vojenské síly na sebeobranu nepovede k neuměrným ztrátám na životě nebo neuměrnému ničení majetku. Někteří tvrdí, že vojenská sila může být použita jenom, když bezprostředně hrozí útok. To je extrapolace z dějin principu nezbytnosti. Je to eh, předmět známé v korespondence mezi USA a Británií v roce 1842, kdy byla potopena loď Karolina. Spojené státy tvrdily a Británie souhlasila, že tuto sílu jako sebeobrany lze použít jenom tehdy, jestliže je to nutné, jestliže je teď a okamžitě třeba sílu použít. Korespondence nikdy nezmínila slovo bezprostředně, ale dnes američané tvrdí, že síly, síla může být na sebeobranu použita nejenom, když hrozba bezprostř- je bezprostřední, ale dokonce tu bezprostřední definuje tak, že není skutečný důvod zapotřebí, že ten útok se opravdu stane. Tudíž e, a v té doktríně o e, lodi Karolíny nenajdeme nic tak iracionálního. Navíc k Karolíně došlo více než 100 let před přijetím charty e, OSN. A Karolina je pořád důležitá, abychom pochopili zásadu nezbytnosti. Ale tato eh, zásada existuje plus k článku 51 a ne místo něho. Menší hrozby, což je většina teroristických hrozeb, eh, vyžadují, aby se strany obrátily na Radu bezpečnosti, aby se eh, podnikla protiopatření, hospodářské sankce, spolupráce s policií, ale ne síla na sebeobranu. Nakonec souhlas použít vojenskou sílu na zabití osob nebo ničení majetku na území jiného státu na základě souhlasu, to je také striktně omezeno v rámci mezi mezinárodního práva. Za prvé, ten souhlas musí přijít od skutečného vedoucího představitele dané země. Navíc, jestliže to znamená použití vojenské síly, pak ten souhlas musí být formou pozvání z dané vlády, aby se připojili k jejím vlastním vojenským operacím na jejich území a vlády mají možnost a právo použít vojenskou sílu proti vlastním občanům, jenom jestliže dojde k povstání nebo občanské válce. To je dnes případ například Afganistánu a všude jinde dochází k porušování lidských práv občanů těchto země. Na závěr se ptám, proč eh, je tak nedostatečná eh, a chybná právní analýza americké administrativy a nabízím dvě možné odpovědi. Za prvé, došlo došlo k výraznému poklesu úrovně základních znalostí ve Spojených státech o veřejném mezinárodním právu. Mnohé eh, právnické fakulty ve Spojených státech nemají dnes dostatečně vzdělané profesory v mezinárodním právu a ministerstvo spravedlnosti zaměstnává také právníky, kteří se dívají nepřátelsky na mezerní státu, hlavně proto, že mu nerozumí. Ale za druhé, i kdy eh, tady byly lepší odborné znalosti, anebo i ti, kteří je mají, tak eh, vlastně velice často, když pracují pro vládu, snaží se spíše odůvodnit to, co jejich šéfové chtějí udělat, než aby skutečně radili ohledně toho, co mezinárodní právo skutečně požaduje. Děkuji za pozornost. So, uh, thank you and thank you. Dobrá, děkujeme vám, děkujeme všem expertům, eh, naložili jste nám toho opravdu hodně. Myslím si, že až skončí toto slyšení, myslím, budeme muset přemýšlet o tom, jak to, co jsme si vyslechli, začlenit do procesu zde v parlamentu. Tak, mám zde na seznamu paní Gomeš jako první. Děkuji. Jsou dny, kdy eh, ta práce zde je opravdu složitá, kdy si člověk říká, jestli si toho občané vůbec váží, co, to, co tady děláme, jestli si vlastně my uvědomujeme, jestli ta naše práce je relevantní, ale dnešek je, myslím, dnem, kdy můžeme říct, že je jasné, že to, co děláme, je naprosto stoprocentně relevantní. Je potřeba jednat a tuto situaci ukončit nebo ji alespoň začít řešit, tedy tu situaci tak, jak ji popsali naši vážení hosté. Ti z nás, kteří se zde v parlamentu zabývají zahraniční politikou, samozřejmě už mnoho četli a mnoho slyšeli eh, o tom, o čem se zde dnes mluvilo, ale je to něco úplně jiného, když člověk dostane takto komplexní přehled tohoto pro- problému, včetně všech různých přístupů, mimo jiné těch, které jsme slyšeli od zástupkyně reprív na základě práce přímo v terénu u těch lidí, kteří se často předmětem těchto útoků bezpilotních letounů stávají. Já si nemyslím, že to je jenom otázka lidských práv. Eh, já jsem jedna z těch, kteří toto slyšení navrhli. A my jsme ho navrhli původně z hlediska lidských práv, ale já jsem velmi ráda, že to je združené slyšení podvýboru pro lidská práva a podvýboru pro bezpečnost a obranu. Myslím si, že toto téma by se mělo rozšířit na e, výbor pro zahraniční věci, ale také na celý parlament, protože k tomuto potřebujeme co nejdříve, co nejkomplexnější usnesení. Je potřeba e, dostat toto na pořad jednání naší delegace pro vztahy s USA. Je tady Sara Latfordová, která také toto slyšení pomáhala protlačit. Je to místo předsedkyně naší delegace pro vztahy s USA. Je potřeba provést podobné slyšení s našimi americkými kolegy, eh, kteří s námi sedí na tom výboru pro transatlantský dialog. Je potřeba, aby i oni začali chápat, jaké jsou dopady, ty, jaké jsou ty obrovské dopady této nepřijatelné politiky americké vlády. Já prezidenta Obamu podporuji. Já jsem pro něj hlasovat sice nemohla, ale přesto ho podporuji, a jako taková jsem skutečně zhnusená tím, co jsme tu dnes slyšeli, tím, co údajně Obamova vláda dělá v tom smyslu, že těch útoků teď je šestkrát víc než za prezidenta Bushe. To samozřejmě souvisí s rozvojem této technologie, ale souvisí to také s rozvojem té absolutně nezákonné té nezákonné zprávy a nezákonného odůvodňování těchto dronových útoků. Jsem jedna z těch, kteří eh, viděli, jaké výhody technologie dron může přinést. Jak říkali naši odborníci, ona ta technologie jako taková není špatná může skutečně sloužit dobrému, můžeme pro ní nalézt i pozitivní aplikace. V, například na misi CSTP v Kongu v 2006 se používaly tzv. UAVs, ehm, bezpilotní letouny, tedy drony jinými slovy, a tehdy to bylo velmi užitečné pro například zmapování těch obrovských městských oblastí, zmapovat a pomoci té misi Eh, která tam byla na základě mandátu OSN, eh, pomoc té misi uspořádat demokratické volby v dané zemi. Takže Ráda bych požádala pana Granda, jestli by mohl e, trošku rozvést ty možnosti civilního využití dron. Zda i zde to znamená bezpečnostní problémy. Každopádně bych o tom ráda slyšela více, pakliže byste byl tak hodný, pane kolego. Jsem přesvědčena, že je potřeba od vlád Evropské unie, od institucí Evropské unie žádat, aby začaly jednat, aby už americkým vládám neumožňovali pokračovat v, tomto, v této prezumpci tichého souhlasu. E, tento problém má devastující dopady a nejde jenom o proliferaci, o rozšiřování těchto technologií, těchto nelegálních útoků. Je to svým způsobem proliferace terorismu, sečteno a potvrženo, protože to vyžaduje reakci, už to má reakci ze strany teroristických uskupení. A já se chci zeptat, jak brzy podle vás dojde k nějakému útoku třeba jiného státu na nějakou populaci, kterou ten stát vnímá jako rebeli, na Tibetany nebo dizidenty, nebo co takhle nestátní aktéři, jeden z panelistů se o tom zmínil, co takhle teroristické skupiny, které dříve nebo později tuto technologii dostanou. Eh, ta technologie bude sofistikovanější, ale vlastně nemusí být ani nějak složitá. Zkrátka, tu technologii dostanou a někde v USA nebo v Evropské unii někde něco hodí na nějakou ambasádu. Nebo dejme tomu v nějaké zemi, kde bezpečnost není na tak vysoké úrovni, třeba v Guinea-Bissau nebo někde tak. Eh, děkujeme vám, ano. Eh, mám zde šest žádostí o slovo a ráda bych si vyslechla také SVČ. Teďko jako další paní Nikolaj. Děkuji. Já jsem přesvědčena, že to celé téma dron nám ukazuje, jak zásadní, jak významná je tato technologie pro náš každodenní život, zejména pro sociální život. Eh, dovolte mi zcela jasně vytyčit rozdíl mezi dronou a užíváním drony. Já si myslím, že to je rozdíl, který je potřeba zmínit. A jde právě o to dvojí použití. Pakliže se drony používají eh, civilním způsobem, tak si myslím, že je to přijatelné. Samozřejmě je potřeba pro tento druh použití získat místní nebo státní právní souhlas, ale pakliže se drony používají v ozbrojeném konfliktu, tak si myslím, že mezinárodní právo tuto možnost eh, jak si zahrnuje, umožňuje užívání dronů. Pokud vím, tak prvotní užívání bylo v oblasti informačních služeb, Eh, v USA to mělo na starosti v první řadě CIA. Takže pro ty eh, rozvědky si myslím, že to užívání je akceptovatelné. Ale pak je zde to čistě vojenské užívání, kde o droně můžeme začít hovořit jako o řízené střele, protože v podstatě z vojenského hlediska je ten přístup úplně, úplně stejný. A pak je zde ještě případ využívání dron mimo válečné zóny. Co to znamená, tento typ užívání dron? Je to vůbec vlastně válečný případ v tom klasickém slova smyslu? A nebo eh, to má snad nějaké opodstatnění v mezinárodních standardech? V, ta, ta americká doktrina skutečně obsahuje článek 51, to znamená to s tou sebeobranou státu jakožto prioritou a v tom smyslu, že mezinárodní právo pro tento typ intervencí eh, pro tento typ intervencí má určitá ustanovení, ale já si myslím, že to tak není. Ráda bych se zeptala přizvaných expertů. Jste přesvědčením, že je potřeba znovu vyjednat platnou legislativu tak, aby možnost užívání tohoto nového druhu zbraní byla řízena jasnými pravidly e, v souvislosti s klasickým válečným právem. Já si myslím, že ta klasická válka v příštích 20 nebo 50 letech zcela zmizí. E, jedna věc je podle mě naprosto jasná. Ten právní základ mezinárodního práva se nemůže rozvíjet stejně rychle, jakým, stejně rychle takovým tempem, jakým se rozdělí technologie. To je velký problém. My jsme ale na mezinárodní mm, poli a musíme jednat. Víme, že výzkum zrychluje a musíme se s tím nějak srovnat. Druhá otázka se týká toho civilního použití dronů. Mohli byste to trošičku rozvést, prosím? V jakých případech mohou být drony užitečné pro rozvoj hospodářství? Děkuji vám. A teď paní Kopa. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já bych také chtěla eh, poblahopřát oběma podvýborům za, k této iniciativě, protože je to velice aktuální slyšení a je také zajímavé. Určitě je to velice důležitá věc a já naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, že je třeba k tomu snesení měli bychom postupovat rychle. Včera jsem do mailboxu dostala dopis, který poslali dvě organizace v, občansk, v oblasti občanských a občan, civilních práv eh, a lidských práv prezidentovi vyjádřili k, oba, k a hovoří tam o svých obavách v souvislosti s tímto cíleným zabíjením v rámci války proti terorismu. Eh, tento parlament vždycky vystupoval proti politice amerických dronů, protože to ignoruje samotné eh, pojem právního státu a vůbec popírá mezinárodní právo. A myslím si, že eh, usnesení opravdu potřebujeme, protože si myslím, že tohle je teprve začátek, co vidíme v USA, co může být zobecněný s tím, jak se budou rozšiřovat tyto zbraňové své drony po celém světě. A je to určitě pozitivní krok, že máme tady prohlášení prezidenta Obamy, ve kterém řekl, že je připraven Eh, tyto eh, praktiky eh, smrtícího cíleného zabíjení udělat transparentnější pro celý svět, ale musíme vidět konkrétní kroky a trváme na tom, že je třeba, aby se vyjasnila pravidla pro používání dronů v souladu s pr- humanitárním právem, lidskými právy a právním státem. Závěr je taková, že nemůžeme pokládat za legální nic, co je mimo justiční systém, protože je tady právo na spravedlivý proces, který je, ne, které se neuplatňuje. A ozbrojené drony se používat jenom v ozbrojených konfliktech a členské státy se musí zavázat k ochraně civilistů. Pak je tady další oblast, kde bychom si myslím mohli přispět a e, to se týká zase e, kontroly zbraní, protože tyto e, drony lze vyvážet udržet a vždycky je nebezpečí, že padnou do nepřát, nesprávných rukou. Proto by je členské státy měly zahrnout do eh, režimu kontrol vývozu. A mám jednoduchou otázku na pana Emersona. Jak hodnotíte úlohu Evropské unie a jejich členských států eh, v příslušných diskusích v OSN? A co byste si přál, aby eh, členové tohoto parlamentu udělali, aby eh, podpořili mezinárodní úsilí, aby se vyjasnily hranice používání dronů. Děkuji. A paní Latford má teď slovo, protože ta bude muset odejít. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Velice děkuji za toto slyšení a já jsem měla příležitost spolu s Anou Gomes a ten, eh, před několika týdny se zúčastnit neformálního slyšení a jsem velice ráda, že teď se odehrává tato formální akce a velice oceňuji příspěvky všech řečníků. Já bych jenom zcela konkrétně eh, chtěla uh, říci a mm, připomenout nám, že se musíme snažit reagovat Eh, na tu výzvu, abychom eh, eh, vyvolali odezvu o e- Evropské unie na tuto záležitost a měli bychom začít pracovat i v, našich národních parlamentech, obratit se na naše vlády, myslím tím například naši vládu Spojeného království, a snad bychom mohli eh, na začátek myslet na otázku k ústnímu zodpovězení na plenárním zasedání. Snad bychom mohli eh, iniciovat reakci ze strany Evropské unie, protože Evropská unie jako taková má možnost tady vést eh, snahu řešit věci prostřednictvím mezinárodní práva. Samozřejmě, že nás velice za, za, mrzí případy porušování Eh, lidské, eh, lidských práv. Slyšeli jsme, že už bylo zabito asi 4 tisíce lidí, včetně 200 až 300 dět, dětí. Na to samozřejmě myslím, je to konkrétní, ale abstraktně řečeno je to velká hrozba pro eh, celý systém mezinárodního práva, která se namáhavě vytvářela nejenom po desetiletí, ale celá staletí. A bylo nám tady připomeno, jak tady nadále platí doktrína z roku 1842. A a už předtím bylo hodně uděláno z hlediska e, práva o vedení války. Čili my, členové e, Evropského parlamentu, bychom se měli snažit o to, aby tady byla koherentní reakce Evropské unie. Během posledního desetiletí Eh, jsme měli velká očekávání. Doufali jsme, že tady bude koherentní a pevná eh, odpověď EU, například ty návraty násilné eh, lidí tam, kde mohli být mučeni, ale my jsme na to jenom mlčeli a doufejme, že uděláme vše, co bude možné, abychom tlačili na to, aby tady byla taková odezva. Já si vzpomínám, že po 11. září se hodně Ehm, jezdilo, eh, se odehrávalo hodně tedy mezi eh, Spojenými státy a Evropou, hodně se jezdilo sem a tam. Ten pan Koch a jeho před, předchůdce ehm, byl tady také v radě, ale my jsme tomu těžko mohli rozumět. Nakonec jsme měli pár dokumentů v takových hnědých obálkách, ale nic formálního to nebylo. Já bych si musela ještě připomenout, jak ty konverzace tě kdy pře, eh, pře, probíhaly. Američané se nás tehdy snažili přesvědčit, zlepšit. Jednalo se samozřejmě o Bushův e, přístup, o jeho administrativu, ale v zásadě ten přístup je podobný. Globální válka proti terorismu bez ohledu na e, mezinárodní humanitární právo a ženevské úmluvy. E, myslím si, že nakonec se proti tomu spíše v Bruselu postavili, odolali tomu, ale udělali to velice tiše. A myslím si, že teď potřebujeme něco, co by bylo viditelnější a slyšitelnější, jakožto odpověď ze strany Evropské unie. To já jsem si odnesla z dnešního slyšení, že si nemůžeme dovolit jenom o tom hovořit, že musíme také něco udělat ve snaze tomuhle čelit. A já souhlasím eh, s tím, co tady bylo řečeno ohledně nebezpečí, eh, která jsou s tím spojená protože nakonec by se to otočilo proti nám a zasahlo by to Západ, eh, Spojené státy, kdyby došlo k proliferaci, k rozšíření těchto zbraňových dronů a eh, kdybychom se stali cíly a pak už bylo moc pozdě vymýšlet nějakou reakci co do mezinárodního práva. Teď paní Krumbek, pan, pan Tanok. Děkuji, pane předsedající Já předsedkyně. Já souhlasím, že to je opravdu velice hodnotný den, hodnotná akce. A válka proti terorismu už nějak zamlžila rozlišení mezi válkou míra, mezi válečnými a mírovými zónami. Vlastně eh, na začátku, když se začalo hovořit o válce proti terorismu, definovalo se to jako asymetrické války. Řeklo se, že státy, které jsou hostiteli eh, teroristických skupin, jsou nepřáteli, že je možné na ně útočit. Čili teď je otázka, zda chceme rozšířit definici válečných zón tak, aby eh, to zahrnulo všechny ozbrojence ve slabých státech, jak se o tom hovořilo v tom videu, ne někde v Německu, ale dejme tomu v Pakistánu. O jaké mezinárodním právu se to tady bavíme? A chtěla bych se odborníků zeptat, jak bychom měli vyřešit tento právní aspekt, protože eh, podle mého soudu jsou tady dva eh, hlavní přístupy. Jeden se snaží eh, o určité rozšíření. Zda humanitární právo platí jenom ve válečných zónách. Pak musíme rozšířit i samotné pojetí válečné zóny. Žijeme my všichni ve válečných zónách a jak by se pak uplatňovalo humanitární mezinárodní právo. A nebo máme tady dva soubory mezinárodního práva. Jeden, který se vztahuje na válečné zóny, druhý, který platí mimo válečné zóny a tam v, mimo eh, za, va, eh, za válečné zóny jednalo by se o zóny jenom ve slabých anebo i v silných státech. A co by to znamenalo eh, pro ozbrojené konflikty? zločiny a podobně. Já souhlasím eh, s usnesením a chápu, že se k tomu musí vyjádřit OSN, ale jak bychom měli, jakým způsobem bychom měli přistoupit k řešení tohoto právního aspektu? Děkuji, pan Tanok. Děkuji, paní předsedkyně. Já se na to dívám trošku jinak. Já hovořím osobně. Já jsem se včera zúčastnil slyšení v podvýboru pro obranu a hlavně se zaměřovala na otázku bezprostřední um, o, o, o, o volného obchodu transatlantické a zda do toho spadnou i zbraně. Jedná se o úplně opačnou diskusi vzhledem k tomu, že my si myslíme, že se společnými spojenými státy sdílíme hodnoty a máme e, vyjednávat jednu z největších e, zón volného obchodu, jaká tady kdy byla. Já tady nejsem od toho, abych hájil Spojené státy a moje skupina k tomu nemá žádné konkrétní stanovisko. My jsme to zatím nějak podrobně nepromýšleli. Nicméně si myslím, že Spojené státy tady mohou e, právě dobře argumentovat, byť je to trošku eh, eh, eh, kontroverzní. Asymetrická válka je bohužel realitou a vychází to z teroristické taktiky, jakou jsme předtím nikdy tady v takovém globálním měřítku v nedávné historii neměli. Nezapadá to do normálního obyčejného práva, kdy, kdy, kdy můžeme ozbrojence identifikovat. Těhle nenosí uniformy, nemají normální řetězec velení mění celou tu hierarchii a nejsou tam ani třeba zdravotnická zařízení. Oni naopak se uchylují k únosům, zabíjením a také umístují vlastní zraně v, v oblastech, kde jsou civilisté. A oni rozhodně žádná e, práva e, válečných zajaců také nedodržují. Takže kdyby měli eh, zbraně hromadného ničení, tak tyhle teroristické skupiny by je určitě používaly bez jakéhokoliv rozlišování. Proto si myslím, že je to věc složitá, musíme to promyslet, ale musíme opravdu eh, myslet i na jurisprudenci v této oblasti. Já souhlasím s tím, že není správné, aby stát nějaký jednal jednostranně, ale určitě potřebujeme, aby spojené národy se na to na mezinárodní konferenci znovu podívali, protože stává stávající právo určitě neřeší všechny ty otázky, které teď tady vyvstávají. Já souhlasím s těmi, že nerozlišující používání síly drony je nepřijatelné, že vždycky musí být každý případ ospravedlněn a každá civilní oběť je politování hodná. Ale my jsme tady měli nekonečné diskuse v tomto parlamentu o morálním odůvodnění například eh, eh, eh, depletovaného uranu ochranu, nášlapný chmel a podobně. A tím vším se musíme eh, zabývat a je třeba rozvíjet zákony mezinárodního práva kolem těchto věcí, zákazů a podobně. Ale eh, chtěl bych přece jenom eh, se na něco zeptat. Já zcela souhlasím, že některé věci jsou zcela nepřijatelné, ale podívejte se na Pakistán. Co kdyby tam převládli teroristé? Co kdyby se zmocnili jaderných zbraní? To by se mohlo stát, je to jaderný stát. Jakou hrozbu hrozbu by to představovalo pro globální bezpečnost, kdyby tady byl stát pod kontrolou teroristů, kteří by měli jaderné zbraně a mohli by vyhlásit válku celé země kouli. To jsou ta dilemata, která řeší i Spojené státy. Čili oni možná se uchylují k mimořádným metodám na obhajobu, ale určitě potřebujeme jurisprudenci a zabývat se tím pořádně. Děkuji, pane Tanoku. A než dám slovo ESVČ, eh, e tak bych také se chtěla vyjádřit. Já e, jsem europoslankyně z Německa a my jsme měli diskusi. Náš ministr obrany chtěl, aby německý parlament schválil možnost e, získání dronů. A už mimo parlament se odehrává velice živá diskuse a mně připadá zajímavé, že minister obrany odložil tuto žádost pro parlament, aby se vyjádřil ve prospěch nákupu ozbrojených dronů. Samozřejmě čekají nás volby a ta diskuse se bude konat na přes rok. A myslím, že je dobré, že to e, diskutujeme v, obč- v Evropském parlamentu i s širší e, veřejností, občanskou společností. Je to přirozeně velmi obtížné téma z hlediska humanitárního mezinárodního práva, ale základní pochopení je, že tady je nová dimenze, takováto angažovanost e, všude. A to je věc, která velmi zajímá i veřejnost. Myslím si, že i naše skupina je pro takové usnesení, pokud ho zpracujeme v parlamentu. A chtěla bych také říct, že na, jako náš podvýbor eh, vyšle eh, delegaci do Pakistánu k narušování lidských práv tam a také k situaci obětí eh, útoků dronů. A byli jsme v Jemenu, bylo to v roce 2012, v květnu bylo a to bylo právě na začátku. Tehdy oni žádali vládu Spojených států, aby jim prostřednictvím dronů pomohli v boji proti skupinám al qaidi Tak to byla zajímavá diskuse. A já si myslím, že i teď se mění i oficiální postavení proto tam, protože tam už teď bylo tolik obětí mezi civilisty, že oni teď už také říkají, že tyto eh, teroristické skupiny uh, používají vlastně oběti těchto um, eh, těchto útoků, že jsou to argumenty a tím pádem získávají nové, um, nové příznivce, kteří se k ním přidávají, protože lidé se cítí velice ohrožení a ne, máme tady pana Tima Jonesa z ESVČ. Um, thank you very much. Děkuji vám za pozvání a za uspořádání tohoto slyšení a za umožnění SVČ zde promluvit. Je jasné, jak všichni víme, že drony se stále častěji využívají pro vojenské účely. Často se také používají pro různé mapovací úkoly, jako například v Kongu. K těmto, použi- k těmto užíváním eh, dron pro například složky činné v trestném řízení eh, probíhá velmi živá debata. Užívání dron jako takové je kontroverzní a tím spíš užívání ozbrojených dron na cílené útoky, zejména s, za účelem zabíjení teroristů. Evropská unie zatím k užívání dron nemá formální stanovisko. A tím pádem vám mohu pouze představit eh, taková stanoviska, která jsou relevantní k této rozpravě. Začnu tím, že souhlasím s přizvanými odborníky, že důležité na této rozpravě je oddělit jednotlivá témata politiky užívání dron, technologii a právní rámec. Je potřeba zajistit, že tyto pojmy se nám nebudou motat. Evropská unie konzistentně říká, že boj proti terorismu je potřeba provádět e, za respektování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidských práv. Z hlediska politiky v, sou, e, politiky v souvislosti s e, politikou OSN, OSN je EU přesvědčena, že efektivní boj s terorismem a respektování lidských práv se vzájemně doplňují, nekonkurují si. Pokud jde o technologii, jako u jakékoliv nové vojenské technologie, vzdušné nebo pozemní, nebo podmořské například. Eh, je to kontroverzní téma, stejně jako používání ponorek před nějakými stolety. Užívání dron e, eh, zapřičinuje celou řadu právních otázek, například v případech cílených zabití, a jedno z klíčových, jeden z klíčových aspektů je, jaký je platný právní rámec. A pak, když to má být mezinárodní e, právo pro lidská práva, tak by každý terorista měl mít nárok na spravedlivý proces. Evropská unie byla vždy proti jakékoliv podobě mimosoudního zabíjení, protože se jedná o porušování lidských práv. A nejenom to, podkopává to i celý koncept právního státu, což je pro nás klíčový element boje proti terorismu. Pokud bychom se měli řídit mezinárodním humanitárním právem eh, v situacích eh, válečného konfliktu, pak ten názor by byl, že eh, lze zbraně použít pouze za podmínek, kde je to potřeba a za respektování proporcionality a aspektu nutnosti Evropská unie se samozřejmě zajímá jakýkoliv případem eh, válečných útoků, kde, za, kde dochází k zabíjení civilistů. Je zde celá řada otázek, které zde zazněly dnes, samozřejmě jich bude ještě celá řada, pokud jde o vyjasnění situace kolem válečného konfliktu, to právo na sebeobranu, ehm, oddělení kompetence a nekompetence, eh, otázky opatření po útoku drony na evaluaci efektivity, toho útoku, pokud jde o zamýšlený cíl a případné oběti na životech mezi civilisty a škodami. E, jakýkoliv dronový útok e, podle mezinárodního práva by musel podléhat analýze, e, která bude zkoumat okolnosti a výsledky tohoto útoku. Zatím jsme v rané fázi jakýkoliv diskusí na toto téma v radě i v SVČ a bude potřeba se těmito otázkami zabývat ještě do budoucna. Nicméně v tomto kontextu dnešní debatu vítáme, vše, co zde zaznělo, bereme na vědomí. E, pečlivě si prostudujeme tu studii pana Melcera a těšíme se také na zprávu pana Emersona, zvláštního vyslance OSN, jehož angažovanost v dnešní debatě zvlášť vítáme. Děkuji vám. Dobrá, takže teď dostanou slovo naši odborníci, aby mohli odpovědět na otázky. Eh, pan Melcer jako první. Děkuji vám mnohokrát. Pokusím se svou odpověď schrnout, zaměřit se na několik otázek. Začnu eh, tím, zda je potřeba změnit smlouvy mezinárodní právo. Já si nemyslím, že to je to nejdůležitější, co potřebujeme. Hlavně potřebujeme transparentnost a odpovědnost, pokud jde o standardy, které se aplikují, pokud jde o kritéria, která se užívají na definování válečné zóny, na definování cílů útoku a jaké alternativní formy eh, konfliktu lze eh, identifikovat. Takže potřebujeme transparentnost, pokud je o názory jednotlivých států. Poté může začít diskuse, poté se můžeme začít zaměřovat na to, zda je potřeba upravit zákon. Můj osobní názor je, že opět i zde musíme velmi striktně rozlišovat mezi dvěma věcmi. Způsob užívání technologie. Hovoříme o právu na užití síly, právu na útok, eh, což se týká všech ostatních zbraňových systémů, ať už jsou to útoky za nepřátelskou linií, eh, pozemní útoky, letecké útoky, netýká se to pouze na dálku řízených zbraňových platform. Za prvé tedy potřebujeme potvrdit to, jaký je stávající zákon, jaké jsou stávající principy, to znamená rozlišování, proporcionalita, nutnost, principy lidskoprávní legislativy, právo na život a tak dále. To je všechno potřeba potvrdit a do určité míry asi i vyjasnit eh, vzhledem k okolnostem, eh, jaké dnes panují na mezinárodní bezpečnostní scéně. Jedna z těchto otázek nutně je, co to je dnes válečný konflikt, co to je bitevní pole, jaký je rozsah bitevního pole, je to nějak geograficky omezeno vůbec, ano nebo ne. Není to pouze otázka dron. Dovolte mi zmínit, věd, eh, zmínit eh, konflikty, kyberválku. Jak můžete v kyberprostoru vůbec definovat bitevní pole? Eh, z toho všeho vidíme, že dnes ty vztahy ve válečném konfliktu už nejsou lokální, jsou globální. A to v mnoha různých oblastech, například v oblasti dron a, kybe a, a kybernetických konfliktů. Tedy tolik jenom velmi stručně. Ten základní koncept válečného konfliktu už není vstažen k nějakému místu, spíše se týká nějakého vztahu. Dvě nebo více stran jsou ve válce a jsou ve válce, ať jsou kdekoliv. Není to asi ideální vztah, ale je to vztah, který je platný všude. Neznamená to, že si mohou dělat, co chtějí, ať už jsou kde chtějí, mohou být v neutrální zemi, kde proti sobě nesmějí použít sílu, a tak dále, ale ten válečný konflikt jako takový už není geograficky omezeným konceptem. Je to koncept vztahu mezi dvěma stranami. A tím pádem je svým způsobem pravda, když američané říkají, ano, to jsou nepřátelští ozbrojenci a my na ně budeme útočit, ať jsou kdekoliv. Vlastně pravidla konfliktu to nezakazují. Možná se tím zabývá charta OSN, charta lidských práv a další dokumenty. Takže je potřeba začít eh, otevřenou diskusi s USA a dalšími aktéry. To je naší hlavní prioritou. Než si začneme formovat závěry, zda je něco legální nebo nelegální. Jedna věc, která nesmí být ignorována, protože se nám tu stále objevuje a všichni přehlížejí, v této oblasti dronové technologie, i kdyby ta současná technologie vlastně nebyla protizákonná. Na dálku řízené zbraně nejsou nezákonné, ale fakt je, že právní standardy se velmi často adaptují podle technologie, eh, než že by zákon řídil, jakým způsobem se technologie bude vyvíjet. A to vidíme v různých aspektech eh, politiky USA, například eh, když CIA tvrdí, že od roku 2010 nedochází k žádnému zabíjení civilistů, žádnému e, svévolnému poškozování. A to je, závisí na jejich eh, definici, protože oni mají právě tu prezumpci, že jakýkoliv eh, muž v příslušném věku je ozbrojenec a nepočítá se za civilistu, pokud není dokázáno jinak. A bohužel to dokázat jinak nelze eh, až do chvíle, kdy dojde k tomu útoku a fakt je, že ani po tom útoku eh, se nic na, v terénu nešetří, protože útočí drona a nikdo na zemi se tam vlastně nepohybuje. A to je předpoklad, který je nezákonný podle eh, humanitárního práva. Humanitární právo říká, že v případě pochybností je potřeba předpokládat, že ta daná osoba je civilistou. Nelze předpokládat, že je ozbrojencem ale e, právě protože technologie jako taková v tomto případě nemůže sama určit, kdo je a kdo není civilista, e, ten útok proběhne na základě té prezumpce, jakou e, američané činí. A zákon se tedy tím pádem začne upravovat podle technologie, která je v, jej v první řadě vlastně vůbec nerespektuje. V kontextu toho mi dovolte zmínit ještě jednu věc. Vůbec automatizace a autonomizace zbraňových systémů už není tak daleko, jak si někteří lidé myslí. Už dnes máme automatické obrané systémy na lodích i e, pozemní systémy, které dokážou sami identifikovat rakety nebo šrapnely, které letí směrem k ním, automaticky je dokážou zlikvidovat. A některé tyto systémy jsou zcela automatické a reagují v, v řádu několika sekund. E, nikde tam není ten člověk in the loop, je tam člověk on the loop, který pouze dohlíží na ten systém a teoreticky by tu reakci mohl zastavit. Nicméně ta reakce těch zbraňových systémů je tak rychlá, že v podstatě se jedná o plně automatizované obrané systémy, které mohou klidně způsobit úmrtí civilistů, zejména když se používají na Zemi. A vlastně nic nebrání v využívání takovýchto automatických detekčních a, e, a zaměřovacích systémů i na dronách. Velká Británie má e, všeobecný, všeobecnou směrnici pro tento druh systému. Říká se eh, v tom prohlášení, že lze jasně prokázat, že není dostatek času pro eh, reakci z lidské iniciativy na obranu proti přilétajícím raketám. Poškození, z ne, eh, poškození nevyužití, z nevyužití tohoto systému s sírem v automatickém režimu však e, umožňuje přijmout jaké, jakékoliv vzniknuvší škody Eh, které tento systém automatickým eh, systémem způsobí, což znamená, že vlastně se opodstatňuje jakákoliv škoda, jakékoliv, jakákoliv úmrtí, která jsou způsobena tímto systémem v automatickém režimu právě proto, že nevyužití toho automatického režimu tohoto systému by znamenalo vojenskou nevýhodu, a ehm, tím pádem vlastně eh, ten vojenský účel opravňuje jak jakoukoliv jinou činnost, což je, myslím, způsob úpravy mezinárodního práva, který hraničí ehm, vůbec přípustnostní. Musíme si uvědomit, že automatizace přichází. A dříve nebo později budeme potřebovat konsenzus, jak daleko jsme ochotni zajít, co jsme ochotni přijmout, jakožto systémy automatizované reakce na útok a dost pravděpodobně bude potřeba eh, vypracovat novou smlouvu, která tyto principy bude dobře definovat. Eh, děkuji. Další kolegové, kteří chtějí intervenovat, prosím. Eh, s vaším svolením já bych zmínila jenom čtyři věci. Za prvé, málo tady kdokoliv, málo tady bylo řečeno, s čím bych nesouhlasil. A to nasvědčuje tomu, že tady máme co dělat s věcí velice složitou, která je kontroverzní a je to právní i etická pře, kde prakticky nemáme žádnou pevnou půdu pod nohama, kde každý kousek té skládačky je předmětem sporu a kde šíření je okamžité, je to skutečná hrozba a to všechno dohromady zdůrazňuje, jak nezbytně a naléhavě je nutné vést mezinárodní dialog. Stejně jako Niels, já jsem toho názoru, že prvním krokem je aby eh, se tím nejprve státy zabývaly interně a pak veřejně, aby se tedy zabývaly použitelnými právními principy. Asi jako my všichni. I oni přejdou na to, že je velice těžké nějak pohodlně eh, do toho zařadit eh, použití dronů pro cílené zabíjení v boji proti terorismu v těch státech, kde neprobíhá žádný ozbrojený konflikt. To určitě bude hrozně těžké asi by bylo třeba se něčeho vzdát v naší právní e, analýze. Možná by si to vyžádalo dojednání nové smlouvy, nebo bychom se museli e, dopracovat kolektivně k novému pojetí změnících se e, u, u okolností a muselo by se znovu to posunout, ale to nemůžeme předjímat. Nejprve se tím musí aktivně zabývat. Já zcela souhlasím tím, co říkal pan Tenjuk, že Spojené státy Pan Tenek, pardon, říkal, že Spojené státy tady mohou eh, správně argumentovat ve smyslu toho, že se situace mezinárodní změnila, že dochází k asymetrické eh, válce. A také eh, v rámci mm, toho, co dělal Harold Kou ve Spojených státech, tak to byl seriózní pokus. Ne to, co chtěla Bushova administrativa, která se možná snažila vytvořit černou díru pro eh, Guantanamo. Ne, tohle to byl naopak eh, závažný, seriózní pokus eh, nějak vyřešit tuto velmi složitou kvadraturu kruhu. A myslím si, že je těžké dopracovat se intelektuálně a právně koherentní analýzy. A ono moc se nepomůže, když se k tomu vyjádřím já nebo Niels eh, ani Marie Connell, eh, nikdo z nás se odborníků na mezinárodní právo. Teď je eh, na státek ty vytvářejí mezinárodní právo, ty se tím musí zabývat. A, ale asi se lišíme s panem eh, Tanokem ohledně analýzy reálné situace. Já eh, ano, chápu to, co říkal nakonec, že se jedná o velice složitý eh, problém, že bychom neměli hned zaujímat stanoviska, že nesmíme být příliš kategoričtí, musíme na základě přihlédnutí ke skutečnosti a všem etickým a právním implikacím teprve dospět k něčemu. S tím plně souhlasím, ale vezměme Pakistan protože to je příklad, eh, který tady byl uveden a mnozí hovořili o eh, otázce souhlasu. O tom hovořila i paní Mary O'Connell. Já jsem byl na oficiální misi v březnu v Pakistánu a sešel jsem se se všemi eh, významnými účastníky civilní vlády, včetně ministra zahraniční a všemi pod a mluvil jsem také s odborníky na ministerstvu eh, obrany a také s kmenovými předáky. Přijeli z Varziristánu, aby se se mnou sešli, aby viděl jsem i oběti útoků eh, z dronů. Takže já poměrně dost o tom vím, i když eh, teď se, a vím, jaké je stanovisko, i když se tam dále musí na tom pracovat. Tak dvě věci. Za prvé, právní záležitost souhlasu já si myslím, že vůbec není pochyb o tom, že to je otázka mezinárodního práva a že v tomto směru Pakistán nedal souhlas s použitím dronů na svém území, což neznamená, že v minulosti prezident Musharraf a jiní političtí předáci nedali takový mlčenlivý souhlas. Musharraf v podstatě ano, ale bylo to otevřené tajemství, dobře známé tajemství po mnoho let. A nedá se ani říci, že by členové zpravodajské eh, komunity a obrané komunity o tom nevěděli nevěděli. Samozřejmě tam fungují trošku jinak, než jak probíhají demokratické integrované procesy v západní Evropě. Možná, že i tyto kruhy, spravodajské kruhy v Pakistanu nadále takové informace k cíleným útokům podávají ale my jsme nakonec Unie, která podporuje eh, demokracii a musíme se podívat za to, za tím, co je za tím stanoviskem, eh, které eh, přijali demokratičtí zvolení zástupci lidu. 12. dubna minulého roku byla jednomyslně schválena rezoluce usnesení ve oběma sněmovnami pakistanského parlamentu. Připojili se k tomu všichni ministři a zástupci vlády. Za prvé, eh, se mm, eh, distancovali od eh, všech předchozích souhlasů, ať už byly dány soukromně nebo písemně a za druhé naprosto jednoznačně prohlásili, že Pakistan nesouhlasí s tím, aby USA prostřednictvím dronů používali eh, násilí na jejich území ve Vaziristánu k cíleným útoku. A navíc řekli, že od teď, tedy od 12. dubna 2012, souhlas musí být dán pouze písemně, ale musel by to nejprve posoudit výbor pro obranu a bezpečnost a musel by se k tomu vyjádřit potom minister přímo v parlamentu. O dvě hodiny později Spojené státy právě ve Vaziristánu zahli, zabili prostřednictvím cílených dronových útoků čtyři nebo pět lidí. A přitom tady se ptám nejenom na politickou, ale právní otázku. V politickém směru, co to asi tak říká Ehm, eh, Pakistáncům o tom, jakou cenu mají zásady parlamentní demokracie, kterou všichni podporujeme. Jestliže tady bylo stanovisko zaujaté jejich ehm, demokraticky zvolenými zástupci, které tak rychle je okamžitě překonáno. A za druhé, z právního hlediska, pak je v podstatě by úplně jedno, co řekne jakýkoliv volený zástupce o stanovisku svého státu. Jestliže ten subjekt, který zaujímá ehm, křeslo ve Spojených stá- eh, národech a je řekne ne a přijde se na to, že určité eh, elementy, živly, které fungují v rámci bezpečnostních sil, spolupracují s jinými státy a poskytují takovéto spravodajské informace. Nikdo ne, by neřekl, že to znamená eh, mlčenlivý souhlas, ale je to důležité, protože Pakistán je jediný stát, kde se dá říci, že vůbec nebyl dán souhlas eh, mimo situaci uznaného eh, ozbrojeného konfliktu. Pohledně toho, co tady bylo naznačeno, že by ozbrojenci v Pakistánu se nakonec mohli dostat k jaderným zbraním. Při vší úctě nikdy tady nebyla uh, Eh, nejmenší možnost, že by ty eh, drobné eh, bojůvky, které se ukrývají ve Vaziristánu, že by se snad mohly zmocnit kontroly nad pakistánským státem z vojenského hlediska, taková představa je naprosto extrémní hypotéza, ale je to naprosto nepředstavitelné, že by Taliban, Talibáni v Pakistánu se k tomu dostali. Jsou to drobné bojovky. A samozřejmě je třeba eh, chápat, že se angažují v trestné činnosti. Vždycky se mezinárodně uznávalo, že to jsou zločiny, které je třeba stíhat. Možná se dopouštějí dokonce zločinů proti lidskosti. Uh, ale tady je jedna z potíží, kterou vytváří vlastně analýza Spojených států, totiž nezacházet s eh, teroristy jako eh, s kriminálníky, naopak jim dávají eh, takovou eh, falešnou pozlátko, že vlastně s nimi zacházejí jakožto s bojovníky v eh, vojenském kontextu A samozřejmě, že to právo je pak reciproční. A jestliže Spojené státy mají práv, legální právo útočit na zástupce al qaidy ať jsou kdekoliv, aniž by porušovali mezinárodní právo, pak bohužel to tež platí i opačně. Pak není zase porušením humanitárního práva, když Al-Qaida bude zabývat eh, příslušníky americké farmá, zabíjet příslušníky americké armády kdekoliv je najdou. A to vytváří nejenom eh, strašlivý precedens porušování mezinárodního práva vůbec a jeho zhroucení, ale eh, je to hrozné pro bezpečnost jako takovou a e, vlastně to nese i velice e, reálné nebezpečí, že se tady vlastně vytvoří určitá legitimita pro trestné činy proti e, civilistům. A proto je strašně naléhavé, aby se to um, diskutovalo. Konečně, pokud jde o ospravedlňování z důvodu sebeobrany. Článek 51 charty umožňuje na rovnou použít sílu a to i v případech, jestliže se jedná o anticipaci takovéto sebeobrany. A většinový názor mezinárodní komunity je, že to by znamenalo i použití síly proti nestátním aktérům, tedy organizovaným teroristickým skupinám, které nejsou státy jako takovými. V roce 2001 a, a, a Rada bezpečnosti řekla, že Al-Qaida představuje hrozbu pro mezinárodní bezpečnost, což uspravedlňuje sankce až do e, vojenských akcí, pokud to bude třeba. Otázka je, proč se tedy neobrátit na Radu bezpečnosti, aby dala svolení k použití síly vzhledem k tomu, že toto opravdu představuje nebezpečí pro mír a bezpečnost. Otá- odpověď je, že samozřejmě by takovéto svolení Rada bezpečnosti e, nedala, aby se použila síla na území státu, který s tím nesouhlasí. Ale konkrétněji článek 51 žádá na všech státech, které používají na sebe obranu sílu, aby potom podali zprávu Radě bezpečnosti o použití síly a o nutnosti, která to vyvolala. A Spojené státy nikdy toto ustanovení nevyužili a nikdy nedostali svým eh, povinnostem eh, takové hlášení eh, podat o dronech. Čili důležitá otázka pro nás je ne použití dronů v tradiční na tradičním bojišti, ale eh, zdá se, že v mnoha ohledech eh, dron, který je ozbrojen s raketami Hellfire, které jsou stále preciznější jako technologie. Já vám nemohu teď eh, dát konkrétní, ale každá další generace těchto střel Hellfire zase o něco přesnější. Uh, Jedná se o to, jakým způsobem se tyto strategie plánují a pak uskutečňují. Někteří říkají, a já si myslím, že na tom něco je. Že e, je daleko pravděpodobnější, že dron bude přesný než e, stíhačka F-16, že tam v pilat se musí e, ve zlomku vteřiny rozhodovat a přitom rychle letí nad svým cílem. A je, takže, že si splete třeba dítě se psem nebo něco podobného, to se samozřejmě může stát. Zatímco pilot dronu, ten leží, sedí poměrně v klidném prostředí a má možnost prostě, a ten dron jako takový tam nad tím nějakou dobu visí. A důkazy jsou, které naznačují, že když se podíváme na Afganistán, tak došlo komparativ, srovnatelně k menšímu počtu civilních obětí při použití dronů než F-16. A to platí o těžkých zbraních, jako jsou zbraň, eh, rakety dlouhého doletu nebo pozemní operace. Ale to e, neřeší náš problém, protože my konkrétně se zabýváme takovýmto problémem. Jak můžeme e, uplatnit e, zásadu rozlišování mezi civilisty a účastníky ozbrojeného konfliktu. A v kontextu protiteroristických operací to závisí na spravodajských informacích. A jak už jsme slyšeli předtím, minimální počet těch, kteří byli zabiti, byli předtím znáti známy jako skutečně významní předáci Al-Kaidy. A z nich minimálně pět bylo zabíjeno několikrát. Jinými slovy, jednoho a téhož zabíjeli čtyřikrát, pětkrát. slyšeli jsme o těch jejich zabitích čtyřikrát nebo pětkrát, což nám dojisté umožňuje pochopit, jaká je tady možnost omylu ale určitě znáte směrnici o sankcích proti teroristům Al-Qaidi, kterou eh, přijalo EU a víme, že tady se jedná o sankce EU, které vlastně jsou replikou seznamu sankcí OSN. Ta, ten eh, stanovil eh, v roce 2011 Eh, určitý takovýto seznam a teď je možné eh, se věd, aby všichni věděli, kam se mohou obracet, pokud chtějí, abych jejich seznamu, z toho seznamu, eh, jejich jméno bylo odstraněno. A 95% opravdu těch žádostí vedlo k tomu, že ta jména byla odstraněna. Čili je tady hodně vysoké procento. To tedy svědčí o tom, že se zlepšuje situace patřičného procesu, ale zase to svědčí o té omylnosti toho seznamu a ten vychází ze stejných spravodajských zdrojů, které se použijí pro volbu těch eh, lidí, kteří jsou předmětem cílených zabíjení. A to proto, že tímto procesem vlastně rozlišujeme mezi civilisty a mezi bojovníky, i když tedy přijmeme tu základní premisu USA, že e, jsou e, v ozbrojeném konfliktu. Pak jsou tady takovéto významné útoky určitého typu. My nehovoříme o cíleném zabíjení, ono to není zacílené, tak aby to něco znamenalo, ale tyto zásahy prostě vycházejí z určitého vzorce chování. A jestli Jestliže teda, eh, kdybyste viděli vedení paštun, eh, eh, paštunského kmenu, který je ve Vaziristánu a tam jsou vždycky skupiny mužů, nesou, vždycky nosí obrovské turbany a nejsou rozlišitelní od Eh, Talibanu a je jejich historickou tradicí, že vždycky nosí zbraně. A čili mě říkali, tak eh, ty, eh, vy byste se na, my, když jim říkají, že si je pletou z Talibany, tak se tomu smějí, že to není možné, ale pláčí, protože jejich děti nemohou chodit do školy, protože jejich život je takto porošen. A například 18. března se sešly dvě kmenové skupiny a snažili se Eh, dopracovat se porozumění o tom, jak vyhnat zahraniční bojovníky, co mají co dělat s al eh, a Talibany ze svého území. Sešli se a seděli ve dvou koncentrických kruzích a snažili se vypracovat strategie, jak vyhnat Talibány ze svého území. A přitom se stali předmětem takového útoku. 44 bylo zabito a daleko více eh, civilistů bylo zraněno tak tím nechci říci, z hlediska jak si krvácejícího srdce, jak je to strašlivé vidět, že umírají děti. Je to strašné, je to pravda, ale o to nejde v tomto případě. Teď se o tom bavíme z politického hlediska. A taková ta situace prostě prokazuje tu nezbytnou a naléhovou potřebu dohodnout se na pravidlech angažovanosti, které by minimalizovaly riziko um, civilních obětí a tak, aby jsme se dostali ke konsensu. Je třeba to udělat, dá se to udělat, ale je třeba to udělat rychle a je třeba vyrovnávat, vyjednávat z dobré, v dobré víře s administrativou, která alespoň chápe svoji odpovědnost, že je třeba se vážně dopracovat k nějakému řešení v rámci mezinárodního práva. Děkuji. Eh, tak chcete intervenovat, prosím, už stručně, jenom protože už máme spoždění a Bohužel pravidla užívání místnosti jsou striktní. No, no, já budu stručný, dovolte mi vyjádřit se k několika otázkám. Potenciální civilní užívání dron Eh, problematické využívání, to je eh, například bez, letová bezpečnost, eh, protože evropský letový prostor už je tak dost nadspaný a kdybychom drony používali pro byť legitimní účely v civilním sektoru, bude, museli bychom to řešit z hlediska civilní letové bezpečnosti. Pokud jde o složky činné v trestním řízení, zde jsou otázky ochrany soukromí, protože drony, eh, zejména různé průzkumné drony, sbírají spoustu dat a může dojít k porušení soukromí našich obyvatel, pakliže by se takové drony měly používat nějakým extenzivním způsobem. Eh, je to samozřejmě také otázka sběru dat, spíše než metody sběru dat. Eh, nestátní aktéři, máme zprávy o tom, že Hezbalah už drony používá. Takže to není jenom hypotéza, ale eh, řekl bych, že zde jsou určité rozdíly, které musíme řešit, eh, protože ne všechno, co je řízeno na dálku, je droná. Jsou různé technické Eh, já nevím, věci, které jsou řízeny na dálku, můžete si vzít hračku, která je řízená na dálku a je běžně dostupná, můžete ji zneužít a je to špatně. Eh, pokud jde o zákaz této technologie, myslím si, že takový zákaz je téměř nemožný a jednoznačně by to bylo nerozumné z hlediska Evropy, aby něco takového zakazovala. Můžeme samozřejmě řídit rozšiřování této technologie, eh, Eh, na export a tak dále, ale to je otázka exportní politiky. Užívání mimoválečné zóny. Eh, vojenských užití je celá řada, těch legitimních tedy, ale eh, mé stanovisko je trošku jiné než to mých kolegů. Já bych rád, aby nastala situace, kdy by se takovéto užívání omezilo skutečně na výjimečné případy. V americkém systému e, toto mělo smysl, když rozhodoval prezident. A to, co je bizarní, je, že prezident v současnosti schvaluje seznam potenciálních cílů a v Pakistánu v podstatě ani nemusí kontrasignovat to konkrétní rozhodnutí. A to je ten problém. Pro mě je užívání dron e, i v těch neválečných zónách může být legitimní, pokud bude výjimečné, striktně výjimečné. A e, já bych to dokonce přirovnal k e, zabití Bin Ládina, které neprovedla drona. Je to otázka samozřejmě suverenity Pákistánu, je to otázka neautorizovaného vstupu e, amerických ozbrojených sil na pakistánské území, ale i přesto bych tvrdil, že to asi bylo dobré rozhodnutí, zejména v porovnání třeba s nějakým raketovým nebo bombovým útokem. Ale je to výjimečné. Zvláštní jednotky nevysíláme do zahraničí každý den. Takže to je potřeba dodržet. Je potřeba dodržet ty základní principy e, užívání e, prostředků ve válce a mimo válku. Otázka člověka in the loop, to je velmi důležitá věc, e, zejména v případě, kdy dochází k zabíjení, to je e, bezpochybné a e, náležitá transparentnost a zodpovědnost jsou také na místě. Reakce ze strany EU. Evropské vlády momentálně drony nakupují. Některé vlády už dokonce používají ozbrojené drony, takže to není teoretická otázka. Dokonce i armády v některých státech si drony pořizují a svým způsobem je to správné. Doufám, že je budou používat v souladu s mezinárodním právem pouze legitimně pro vojenské účely, ale určitě by bylo vhodné o tom eh, mluvit. Je rozhodně potřeba diskutovat s Američany o těchto otázkách a nakonec, pokud jde o změnu smluv, to bych asi neprosazoval. Já jsem se aktivně účastnil jednání o umluvě o kazetové munici, což byla velmi konkrétní otázka zákazu e, zbraní, které mají i humanitární dopady, ale tato debata taková není, tato debata je jiná. Takže to se, to, e, se to zde ne, e, neuplatňuje. Děkuji na závěr i mě dovolte několik eh, poznámek. Děkuji předně vám všem za účast eh, na této rozpravě. Byla to první rozprava, ale byla, myslím, velmi užitečná. Nebudu reagovat na, dotá- na otázky, na které už bylo reagováno, ale dovolte mi zmínit několik věcí. Užívání dron mimo válečné zóny. Eh, vidíme podobně jako v případě kybernetické bezpečnosti, že toto je skutečně zásadní otázka. Jak lze tuto technologii efektivně koordinovat ku prospěchu všech, nejenom eh, z hlediska rizika pro civilisty? svým způsobem tady mizí ta, ten prvek cti, který eh, byl přítomen v té klasické válce, tak jak jsme ji znali z minulosti, v, těchto asymetrických bitvách už eh, to v podstatě nevstupuje do hry. Ale jak bylo řečeno, problém dron není problém technologie, je to náš problém. Jak se vypořádáme s tou případnou ztrátou cti, je naše věc. Musíme být transparentnější, zodpovědnější, bezprostřednější. To je ten hlavní problém. Pakliže akceptujeme, že žijeme v globálním světě a čelíme globálním asymetrickým hrozbám, potřebujeme co nejdříve nalézt vhodnou odpověď. Pokud se tomu budeme vyhýbat, pokud o tom nebudeme diskutovat, pak přijde nová technologie a brzy budeme před stejným problémem znovu. Děkuji vám všem ještě jednou. Jsem přesvědčena, že společně můžeme v tomto přístupu pokračovat. Je to přístup velmi důležitý, lidskoprávní i e, obraně bezpečnostní. Děkuji. A e, e, prosím kolegy z podvýboru pro bezpečnost a obranu, aby odešli na naše zasedání. Dobrá, děkuji. E, a já bych ráda poprosila, abychom mohli i hned zahájit zasedání za zavřenými dveřmi rozšířeného byra, takže prosím všechny, kteří mají odejít, nech tak učiní. Thank <laughs> you